Um, Dobrý den, vážení kolegové, řečníci pro nás. První bod tady ještě nejsou, takže začneme tím, že si schválíme program jednání, vy se mezi tím usadíte. So we have the adoption of the agenda. Pokud nikdo nemáte námitek proti pořadu jednání, považujeme ho za schválení. Sdělení předsedy, jazykový režim, tlumočení do dánštiny, lotyštiny, chorvačtiny, malčtiny a erštiny bohužel k dispozici není. Teď vás poprosím, abyste schválili doporučení koordinátorů. Máme tady několik eh, podrobnějších doporučení. Takže vás poprosím, abyste si to vyslechli. Jednak jde o zprávu, kterou se stanoví do prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. My jsme to řešili na koordinátorech a vzhledem k tomu, že to je naléhavá záležitost a vzhledem k návrhům zpravodaje a stínových zpravodajů jsme se rozhodli, že budeme pracovat pouze v angličtině, abychom mohli zítra 16. v našem výboru hlasovat. Druhá věc, to je přepracování vizového kodexu. Koordinátoři se dohodli, že výbor by měl pozměnit také takzvanou bílou část tohoto návrhu vízového kodexu, takže zašleme dopis komisi a radě že v souladu s článkem 104 je informujeme, že nás výbor chce předložit pozměňovací návrhy také ke kodifikovaným částem tohoto návrhu. Pokud jde o společnou mise Libe a rozpočtového výboru na Sicílii, která proběhne 20. 24. července, tak my jsme schválili pozměněný program této mise a čtvrté doporučení zpráva z vlastní iniciativy o stanovení Evropského mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva. Tak zde chci připomenout, že to navazuje na naše usnesení z 10. června, odstavec 13, kde Eh, je náš výbor pověřen tím, aby přispěl k vypracování tohoto návrhu v podobě zprávy z vlastní iniciativy. Takže většina koordinátorů se dohodla, že potřebujeme tuto zprávu že by měla navazovat na to předchozí usnesení plenárního zasedání. EPP, EKR a FFN byly proti. Podle článku 205 doporučení koordinátorů je předloženo spolu s dalšími doporučeními výboru 15. července k formálnímu schválení. Patna, pátá záležitost paní Laura Ferrara za EFDD nahradí paní Kristinu Winberg, pokud jde o zpravodajství ke zprávě z vlastní iniciativy o veřejném přístupu k Evropskému parlamentu, k dokumentům Evropského parlamentu Rady a Komise za rok 2014. Poprosím vás o schválení těchto doporučení podle článku 205. Děkuji. Třetí záležitost delegované akty Komise delegovala nařízení, doplňující nařízení 514 lomeno 2014 Evropského parlamentu a rady s konkrétními ustanoveními o informování o nesrovnalostech, které se týkají azylového migračního integračního fondu a nástroje na finanční podporu pro policijní spolupráce a předcházení trestné činnosti. 8. července jsme dostali delegovaný akt týkající se nesrovnalostí v, ve fondech AMIF a ISF. Termín pro námitky je 16. července do 6 hodin večer. Kdo má nějakou námitku, informujte prosím předsedu a sekretariát před tímto termínem. Je potřeba k tomu předložit odůvodněné stanovisko. A poslední věc elektronické hlasování. Hlasovat budeme dnes v 15 hodin, takže vás poprosím, abyste si připravili hlasovací karty. Tím se dostáváme k bodu číslo 3. Vážení kolegové, vzhledem k tomu, že ještě čekáme na předsedkyni Eurojustu, poprosím vás o chvilku strpení. Okay, forgive me, colleagues, if we just pause for a... Omlouvám se, vážení kolegové, uděláme se kratičkou pauzu než dorazí předsedkyně Eurojustu. Thank you for being on time. A vám děkuji, že jste dorazili včas. Colleagues, I should mention one more um, ještě jedno oznámení předsedy, vážení kolegové. Měl jsem ještě říci, že jeden z našich eh, přespěvatelů, pokud jde o mm, ochranu údajů. Pan Kas Boden zemřel. Chtěl jsem eh, zmínit tuto informaci. Jeho manželka sleduje dnešní zasedání a já bych velice rád formálně ocenil jeho práci a chci, aby se ocenění jeho práce objevilo v dnešním zápisu z Okay, colleagues, if like... Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se opět usadili. Čeká nás prezentace výroční zprávy od předsedkyně Eurojustu Michelle Konix podle článku 32 rozhodnutí, kterým se zakládá Eurojust, nám představí nově zvolená předsedkyně Eurojustu výroční zprávu za rok 2014. Eh, minulý týden vystupovala na neformální radě ministrů vnitra. Jistě bude zajímavé eh, vyslechnout si poslední informace od paní předsedkyně. Po vás budeme totiž také hovořit se zástupci lucemburského předsednictví, takže eh, vaše informace budou jistě ceným příspěvkem. Takže Toto je, myslím, dobré načasování pro prezentaci výroční zprávy. Paní Konex máte slovo. Ještě uvedu, že jste se spozdila, protože eh, byla velice tížená doprava. Dobrý den. Vážení poslanci, dámy a pánové, pane předsedo, děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že mám možnost představit vám výroční zprávu za rok 2014, která odráží naše činnosti z loňského roku. Jsem velice ráda, že mě moji kolegové znovu zvolili do funkce předsedkyně, že ve mě stále mají důvěru. Zahájila jsem nový mandát v květnu roku 2015 nabitým programem s řadou inovativních, kreativních eh, novinek. Naším cílem je, aby Eurojust byl ještě dynamičtější organizací než eh, dříve. Naším cílem je bojovat s organizovanou přeshraniční trestnou činností, terorismem a to rychle a účinně. Jsem eh, velice ráda, že vám mohu představit výstup z naší práce, což je mm, naše výroční zpráva. Samozřejmě, že nebylo snadné ji zpracovat, je výstupem z naší dlouhodobé činnosti V tuto chvíli máme k dispozici anglickou verzi, zatím čekáme na překlady do úředních jazyků Evropské unie. Nicméně trváme na tom, aby překlady byly v Brzku k dispozici a následně vám je pošleme. V následujících deseti minutách eh, bych se eh, chtěla podívat na základní informace z výroční zprávy. Když eh, se podíváte na statistické údaje, tak vidíte, že ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 14,5 pokud jde o počet případů. Jenom v roce 2014 jsme řešili 1804 případy. Jenom v letošním roce, za první pololetí letošního roku, došlo ke značnému nárostu v počtu případů. Pokud jde o koordinační zasedání, tak tady došlo k nárůstu o 40 Koordinační centra vykazují rovněž zásadní nárůst. V minulém roce proběhlo jsme měli 10 koordinačních center, teď už za půl roku 9, což znamená, že státní zástupci skutečně Eurojustu důvěřují a žádají nás o pomoc a poskytnutí našich služeb. Naše organizace je založená na poptávce, to znamená, že reagujeme na žádosti členských států, které pocházejí od soudců či státních zástupců. Ale pochopitelně, že se orientujeme také na výsledky, chceme, aby naše práce byla účinná, efektivní a rychlá chci zdůraznit, že jenom v loňském roce většina našich případů se soustředila na takzvané prioritní oblasti. Těmi jsou podvody, obchodování s drogami, mobilní organizované mm, trestné mm, skupiny, korupce, nelegální imigrace, kyberkriminalita a trestné činy poškozující finanční zájmy Evropské unie, takzvané PIF. To znamená, že 65 našeho času jsme věnovali právě těmto prioritním oblastem, 35 byly neprioritní eh, oblasti. Došlo k nárůstu případů, zejména pokud jde o obchodování s drogami, kyberkriminalitu, podvody, trestné činy proti finančním zájmům Evropské unie, pokud jde o korupci a praní špinavých peněz. V letošním roce se se soustředíme nadále na, na prioritní oblasti. Velice důležitý je pro nás výkon evropského zatykacího rozkazu a obecně veškeré případy týkající se kyberkriminality. Náš svět se rychle vyvíjí, technologie se vyvíjí a proto je eh, tento druh případů pro nás zcela zásadní. Takovým případem eh, roku byl případ Blackshade, kdy jsme byli svědky několika násobného použití eh, škodlivého softwaru, malwareu. Byly to případy použití eh, ze zahraničí ve více než 16 státech. Spojené státy americké, které se zaobíraly tímto případem, nás požádali v Nizozemsku, abychom vyšetřili případy využívání tohoto škodlivého softwaru. Jehož cílem bylo nadálku ovládat počítače a používat je ke kyberútokům právě prostřednictvím eh, tohoto škodlivého softwaru. Jinými slovy, pachatelé získávali přístup k dokumentům na dálku prostřednictvím webových kamer a jinými prostředky. Do případu byl zapojen 18-letý mladík z Nizozemska, který eh, dokázal získat nelegální přístup eh, k více než dvou tisícům počítačům. Dále byly v případu vyšetřovány eh, dvě mladé ženy. My se domníváme, že pouze koordinovaný, strukturovaný přístup, který zapojí všechny aktéry, umožní zakročit proti takovýmto případům. Samozřejmě, že jsme v tomto případě spolupracovali s americkými úřady, ale byli jsme schopni na to koordinovaně zareagovat. V Evropské unii se samozřejmě potýkáme s tím, že v členských státech jsou různé právní rámce, různě definované trestné činy. Někde stačí čistě použít eh, shodlivý software, aby vznikl, vznikla podstata trestného činu, jinde je potřeba eh, splnit eh, další kritéria, například musí být spáchána určitá škoda a tak dále. To znamená, že jsme v různých fázech, fázích vyšetřování museli všem slaďovat a nakonec se nám podařilo během dvou akčních dnů veškerý pří, celý případ eh, uzavřít. Myslím, že ty výstupy jsou skutečně vynikající. Eh, prohledali jsme přes 300 domů, eh, přes 100 lidi zatkli a konfiskovali přes tisíc zařízení. Samozřejmě, že se můžeme ptát, jakým způsobem bychom byli bývali, mohli postupovat, kdyby neexistovala tato koordinovaná akce Europolu, Eurojustu. Je to jenom díky efektivnímu a velice rychlému, strukturovanému a koordinovanému přístupu, že jsme dokázali eh, rozbít tuto velice dobře zorganizovanou eh, skupinu. Nebyl to ovšem izolovaný případ, Podobných případů je více, toto bylo všem takzvaný um, případ um, roku. My jsme se soustředili také na výkon evropského zatýkacího rozkazu po deseti letech, eh, kdy existuje. Sledovali jsme, zda zatýkací rozkaz naplňuje stanovené cíle, zda skutečně vede k tomu, v co jsme doufali, a za řeckého předsednictví jsme se sešli k tomuto tématu s odborníky, akademiky, zástupci evropských institucí a řešili jsme, nakolik dobře evropský zatýkací rozkaz funguje, nakolik se používá v boji proti organizované závažné přeshraniční trestné činnosti a terorismu. A ukázalo se, že to je nástroj skutečně velice účinný má sice jisté nedostatky, ale je možné je napravit. Ve výroční zprávě také uvádíme, že jsme použili tento notikací rozkaz v 389 případech a ve 123 eh, případech eh, jsme bohužel překročili stanovený časový limit. V roce 2014 se nejvíce používal ve Spojeném království, Polsku a Bulharsku a nejvíce byly dožadovanými zeměmi Spojené království, Itálie a Španělsko. Dále jsme také pišně na to, že ve čtyřech případech eh, jsme byli požádáni, abychom eh, vydali doporučení v, v případech, kdy došlo ke právní kolizi eh, s evropským zatýkacím rozkazem. Museli jsme rozhodovat o tom, který stát bude mít prioritu při uplatnění zatýkacího rozkazu. Naše doporučení byla vzata v potaz a my jsme za to velice rádi. Také jsme jednou aplikovali článek 13.7c, kdy členský stát měl potíže s výkonem žádosti o soudní spolupráci. Je to už více než pět let, kdy eh, organizujeme zasedání státních zástupců a soudců na nejvyšší úrovni. Je to zasedání takzvaného konzultačního fóra. To proběhlo v minulém v prvním pololetí loňského roku za řeckého předsednictví kdy se diskutovalo právě o pokroku s evropským zatýkacím rozkazem. Eurojust musí zůstat centrem eh, výměny eh, zkušeností a spolupráce v oblasti soudní spolupráce. Chceme tedy posilovat eh, tento aspekt, nadále koordinovat národní úřady a poskytovat jim relevantní právní informace a pomáhat jim při aplikaci Evropského zatýkacího rozkazu. Samozřejmě, jak už jsem říkala, také poskytujeme eh, doporučení, pokud jde o správné uplatňování zatýkacího rozkazu v případě kolizí působíme také v případech eh, teroristických eh, útoků, kdy dbáme především na účinnou a velice rychlou spolupráci a koordinaci. Zde usilujeme o rychlou reakci především. Dále se soustředíme také na strategickou práci, Uvidíte to v naší výroční eh, zprávě. Myslím, že je jasné, jakým operačním způsobem jsme schopni podporovat členské státy v jejich činnostech. A jde to ruku v ruce eh, se strategickou prací, které se eh, věnujeme. Mluvila jsem o tom, jak jsme postupovali u zatýkacího rozkazu nebo zajišťovacího příkazu. Pokud jde o drog, drogy, eh, terorismus a kyberkriminalitu. Zorganizovali jsme v říjnu zasedání státních zástupců členských států a také ze třetích zemí. A propojili jsme i příslušné národní útvary v této oblasti. Pan předseda, vzhledem tomu, že jsme začali trochu eh, později a čekáme také na lucemburské předsednictví a chceme zorganizovat diskuzi s poslanci, možná by bylo lepší, abyste ukončila své úvodní vystoupení a měli jsme dost času na diskuzi. My jsme ve výroční zprávě také zdůrazňovali to, že je potřeba nastavit eh, dobré vztahy s dalšími subjekty, to znamená s národními koordinačními centry Eurojustu, s se sítí pro genocidu, EGN a tak dále. Ale samozřejmě, že spolupracujeme s Europolem, OLAFem, Frontexem, EMCDE. E. Narůstá počet případů, což myslím jenom ukazuje, že jsme investovali velice správně do naší spolupráce i s třetími zeměmi, v roce 2017 nás čeká stěhování do nových budov, do nového ústředí. Jinak jsme přispěli také k diskuzím o novém nařízení o Eurojustu. Nadále v tom budeme spolupracovat a v letošním roce se věnujeme třem prioritám, což je kyberkriminalita, nelegální imigrace a především terorismus, zahraniční bojovníci a tak dále. To je pro nás obrovská výzva a doufáme, že se nám podaří držet krok se stále rostoucím počtem případů a žádostí, které v Eurojustu dostáváme. Budeme potřebovat vaši podporu, také podporu rozpočtovou. Děkuji. Děkuji velice. Já jsem vás nechtěla omezovat, ale chtěl jsem, aby eh, poslanci měli možnost klást opravdu důkladné otázky a vy jste měla zrovna tak prostor na důkladnou odpověď. Takže pojďme začít. Já jsem vás slyšela také, vaše vystoupení také minulý týden na neformální radě. A v roce 2015, jak jste zmínila, proběhne přeskum efekt účinnosti evropského zatýkacího rozkazu. Mě by zajímalo, jak je, jaké to vypadá z pohledu proporcionality a dalších aspektů, na kterých pracujeme v tomto výboru. Takže jaký je váš dojem? a s čím je největší eh, problém u těch zemí, které tvrdí, že eh, evropský zatýkací rozkaz eh, vlastně porušuje princip proporcionality. Já jsem se díval na výroční zprávu a tam to konkrétně zmiňováno není. První řečník, paní Katrína Čeniči. Sí, grazie, grazie, Děkuji. Pane předsedo, za prvé chci poděkovat eh, paní Konings za toto velice komplexní vystoupení. A také velmi jasně prezentujete způsob, jakým tato agentura pracuje a počet případů v takzvané otevřené koordinaci, to je velmi vítané zjištění, ale já myslím, že třeba zlepšit i spolupráci a koordinaci i s dalšími evropskými institucemi. Já jsem osobně přesvědčena, že Eurochest hraje zásadní roli v potírání přeshraniční zločinu a trest, organizované trestné činnosti. Mám několik konkrétních otázek. Za prvé jsem ráda, že ve zprávě se objevuje část, která je věnována ochraně mladistvých. Mladistvých obětí trestné činnosti. Juročas na tomto poli odvádí vynikající práci, ale já mám jednu otázku. Můžete k tomu říct něco víc, jak tedy přesně vypadá ta ochrana mladistvých obětí eh, trestné činnosti? Příliš mnoho mladých lidí je stále obětí násilí, zneužívání a tak dále. Pak je tu další bod. Snaha <clears throat> řešit tlaky vyplývající eh, z migrace. To je asi největší problém, který Evropa, kterému Evropa čelí. Některé země, jako třeba ta moje, jsou vystaveny enormnímu tlaku a mě by zajímalo, jestli mi k tomu můžete říct něco víc. Také ze strategického hlediska. Co v této oblasti Juročas hodlá dělat? Děkuji. Tomas? Eh, já bych měl tři otázky. Otázky ohledně administrativy, pak bych měl otázky ohledně, eh, ohledně konkrétní problematiky, ale nejdřív mi, paní prezidentko, dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu opětovnému zvolení eh, obdivu nebo jsem rád, že člověk jako vy, který je velice komunikativní, znovu bude stát v čele Eurojustu První věc, na kterou bych se chtěl zeptat, s eh, většinou agentur evropských, protože jsem vlastně byl zodpovědný za discharge, řešíme, řešíme věci třeba eh, týkající se překladatelské služby Překladatelská služba je jedna z nejdražších, eh, z nejdražších věcí a ty, ty peníze na ní se výrazně zvýšily. Jak se koukáte nebo díváte na to, že nemůžete si uplatnit, eh, uplatnit překladatelské věci eh, sami v Hágu nebo v Nizozemí a musíte to všechno posílat do Lucemburku. Druhá věc se týká koordinačních center. Vy jste říkala, že za minulý rok jste jich měli deset, za, od začátku roku jste jich jich měli devět. Znamená to teda navýšení nějak nákladů nebo budete požadovat pro nás eh, víc peněz, eh, víc peněz? Za třetí, podařil se eh, vyřešit problém s čínskou ambasádou ohledně vaší nové budovy v Hágu, protože vím, že ta protestovala, oficiálně protestovala několikrát proti tomu, že Eurochas bude v její blízkosti umístěn v Hágu. Takže to je problém administrativní, který mě mě zajímá. K těm problémům konkrétních bych chtěl se zeptat na tři věci. První věc je obchod s drogami. Eh, obchod s drogami eh, v současné době v Evropě eh, vidíme jeden z největších nárůstů obchodu s drogami za posledních 7-8 let. Jak na toto budete reagovat? Druhá věc je úplně stručná, je gambling. Gambling na internetu se objevují čínské firmy nebo s čínskou doménou, které nabízejí lidem sázení na internetu už na to nějakým způsobem Juročas eh, reaguje, protože tam jde o poměrně velikánské množství černých peněz. A třetí věc je antisemitismus v Evropě. Eh, sám jsem před několika týdny zažil to, že jsem byl označen za žida a byla mi dána židovská hvězda a extremisti na internetu vlastně šířili moji fotku s židovskou, s židovskou hvězdou. Když jsem na tu, tu problematiku zareagoval, státní zástupce řekl, že je to projev kulturní odlišnosti nebo uměleckého díla. Já osobně na stránkách, kde jsou hajlující náckové, to za žádný takovýhle projev nepovažuji. Změní se něco v téhle té oblasti nebo připravujete třeba školení státních zástupců? Děkuji za stručné odpovědi. Děkuji. A nyní Natalie. Merci, euh, merci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji mnohokrát eh, paní předsedající za informace a blahopřeji k eh, velmi kvalitní práci a děkuji také za to, že k nám tak často zavítáváte, eh, protože takovýto dialog týkající se boje proti trestnému činu je pro nás zcela zásadní. Mám dvě krátké otázky. Paní předsedkyně Možná je to příliš dlouhá záležitost na dnešek, ale zajímalo by mě, jak vidíte vztahy mezi Eurojustem a budoucí Evropskou prokuraturou, čili jaké vidíte hlavní směry v této analýze. A moje druhá otázka je možná spíše naše národní a týká se efektivity našich agentur. My máme 36 odvolacích soudů ve Francii. Vy jste nám předali určité informace, podle kterých jsme zjistili, že jenom jeden z nich předává informace Eurojustu. Agentura funguje dobře, takže nemyslíte si, že by se třeba dalo zamyslet nad tím, že by takovéto předávání informací, které jsou potřebné pro tuto agenturu, bylo povinné? aby tedy mohly vznikat ty analýzy, které jsou tak eh, užitečné. Děkuji. Děkuji. Cecilia? Děkuji, tady jsem. Také vám chci pogratulovat k tomu, že máte před sebou další rok tvrdé práce v boji proti přeshraničnímu zločinu a organizovanému zločinu. Přeji vám co nejvíc úspěchu. A mám také ale otázku, která není úplně jednoznačná. 6. července jsem si v Daily Mail přečetla eh, vaše velmi jasné prohlášení. Říkáte, že je tedy evidentní, že mezi uprchlíky, kteří se plaví do Evropské unie ve člunech po středozemní moři, se skrývají i bojovníci ISIS a radikálové. To jste řekla naprosto jasně. Eh, řekla jste tedy, že to vyplývá ze spravodajských informací, které máte k dispozici a že jedním z úkolů Eurojustu je bojovat právě i s tímto fenomenem. Mě by zajímalo, máte, jaké máte podklady, jestli je možné je zveřejnit a jestli je normální, pokud tedy nemůžete a vyšetřování teprve běží, aby se o něčem podobném ředitel agentury vyjadřoval již předběžně v tisku. Vidíte tedy návaznost mezi migranty a terorismem? Máte proto důkazy, nebo jsou to jenom pověsti? Děkuji. A nyní Silvia. Děkuji. Také já chci přivítat paní Konings na půdě našeho výboru a popřát vám co nejvíc úspěchů. Mám ještě ta, mám tady otázku k těm jednáním o úřadu evropského prokurátora a zatím ani není jasné, zda vznikne a případně jak budou vypadat konkrétně vztahy mezi Eurojust a tímto novým úřadem. Já mohu podpořit to, co jste ve své zprávě řekla o úřadu e, evropského prokurátora. Mm, řekla jste, že je nutné, aby tento úřad vznikl především na ochranu finančních zájmů Evropské unie, protože, jak jste sama řekla, ten případ e, poškození, tedy ten počet případů poškození finančních zájmů Evropské unie, to číslo se zdvojnásobilo v uplynulém roce. Co ten dvojnásobek přesně znamená? Je to větší počet jednotlivých případů nebo e, vlastně roste závažnost eh, těch případů ve smyslu výše sum a pokud ano, můžete nám ty částky sdělit? Děkuji, Axel Voss. Také já vás chci tady přivítat. A je velmi příjemné, že jste si udělala prostor na diskuzi chci vám také pogratulovat k opětovnému zvolení. Já vidím tři zásadní témata, která představují ohrožení pro naše společnost. Za prvé ilegální migrace, takzvaní zahraniční bojovníci a internetová trestná činnost. Vy jste všechny tři zmínila a mě by zajímalo, You have as well. With um, English interpretation. In, Could you uh, pause for one second, Axel? Do you have the problem as well? I'm trying, I'm trying, I'm Is it? It's working now. Axel, please carry on. Yeah. Ich weiß nicht, soll ich alles nochmal wieder... Nevím, jestli bych se měl opakovat. Eh, asi ne, říká pan předseda. Myslím, že nám myslím, že jsme rozuměli, o co vám jde. Takže jdeme o ty tři hlavní témata, ilegální migrace, zahraniční eh, bojovníci a internetová zločinnost. Vy hovoříte o tom, že v tomto ohledu musí Eurojust spolupracovat s členskými státy. Mě by zajímalo, jestli naši odborníci tady mohou hrát nějakou uh, úlohu, to se týká e, zvláště tedy té internetové zločinnosti, protože její potírání si vyžaduje skutečně specializované znalosti a schopnosti. Máte tedy například možnost přizvat si odborníky z členských států? A také bych rád slyšel od vás, jestli jste spokojená s tím, jak ta situace tady, pokud jde o odborný kádr, vypadá, nebo jestli je tam co zlepšovat. A za druhé, My v Evropském parlamentu se stavíme velice zdrženlivě k tomu návrhu nového úřadu Evropského prokurátora, protože především nevíme, jak by vlastně jeho práce vypadala, jak by vypadala spolupráce s našimi vlastními úřady. Co je třeba reformovat a mě by zajímalo, co podle vaš, kterou funkci je z tohoto pohledu podle vašeho názoru nutné posílit? Děkuji. Ana Gomez. Uh, Madame de Konings, uh, thank you. Děkuji. Vidím, že jste uspořádali seminář na uh, téma boj proti terorismu a fenoménu tzv. zahraničních bojovníků. Výsledkem byla doporučení, která jsou obsahem vašeho dokumentu a mezi dvě ty doporučení patří odkaz na takové nástroje, jako je Evropský the, uh, fundamental rights. Eh, Evropský systém uchovávání údajů o cestujících v letecké dopravě. Jaký je váš názor konkrétně? A pak tedy a by mě zajímalo, jak se vedete v oblasti boje proti korupci, praní špinavých peněz, protože to souvisí i s organizovaným zločinem. Berete si nějakou statistiku míry úspěšnosti, pokud jde o získávání údajů z, tedy z těch takzvaných daňových rájů nebo z těch takzvaných utajených jurisdikcí, ať už uvnitř Evropy, anebo mimo Evropu. Jinými slovy, do jaké míry se vám daří získávat tyto informace a následně vlastně eh, těmito informacemi podpořit práci jednotlivých státních prokurátorů. A konečně, jak hodnotíte dopad krize Myslíte si, že nějak negativně ovlivnila vybavení úřadu národních státních zástupců a, zhoršila jejich podmínky k práci? jak tedy situaci hodnotíte vy? Děkuji, paní Guillaume. Velmi stručně. Ve zprávě vidíme nárůst případů nelegální emigrace. A můžete nám k tomu říct něco víc? A konečně poslední řečník. Děkuji. Paní prezidentko, vy jste hovořila velice entuziasticky o evropském zatýkacím rozkazu, zároveň však tedy připouštíte, že je problém s proporcionalitou. Může docházet k vyhoštění lidí, kteří ukradli bicykl. Například polská legislativa vyžaduje řešit každý případ Ovšem anglická legislativa je úplně jiná než eh, ta evropská kontinentální a můj největší problém s evropským zatýkacím příkazem spočívá v tom, že lidé mohou být vlastně vyhoštěni nebo vydáni do zahraničí, aniž by anglický soud měl možnost posoudit důkazy nebo podklady pro žádost o vydání. Takže můžete mi říct, eh, jestli považujete Jestli tedy rozlišujete, zdali souhlasíte s tím, že pokud jde o závažnou trestnou činnost, nevadí, že nejsou důkazy přímo k dispozici a je správné osobu vyhostit, ale je to nesprávné, pokud jde o nějaký drobný čin. A vedete si nějakou e, statistiku e, rozlišení obou typů e, případů, tak abyste tedy vyhodnotili, co je relevantní a co ne. Děkuji tady, jak jsem čekal, je to celá škála velmi zásadních otázek. Nemáme mnoho času, ale teď tady můžete ukázat, jak dobrým komunikátorem jste. To bude opravdu náročné. Začnu tedy otázkou paní Čeniči. Také já jsem tady přivítala s potěšením návštěvníky na půdě Eurojust. Někteří eh, poslanci si udělali čas na to, aby nás navštívili a to je pro nás velmi cené, protože tím nás zapojujete do skutečného dialogu. Máte pravdu, mladiství bývají oběťmi trestné činnosti, ať už jde o zneužívání dětí a mladistvých po internetu, tedy pedofilie na internetu. Některé případy jsme sledovali dlouhé roky. Mladiství jsou také oběťmi obchodu s lidskými orgány a s lidmi. Někdy jsou mladiství nuceni k trestné činnosti, k žebrání, ke krádežím a mám-li být naprosto upřímná, Nelegální migrace představuje zásadní eh, humanitární výzvu. Eh, lidé utíkají nejenom před válečnými konflikty a důsledkami, důsledky změnu, změny klimatu, ale mezi nimi se skrývají dobře organizované skupiny, eh, které zajímá jen trestná činnost a kteří užívají i dětí a mladistvých k tomu, aby ji páchali. My, jsme, my se tedy rozlišujeme, eh, my tedy jsme přijali takový rozlišený, rozlišující přístup a vidíme, eh, že nejde tedy jen o mladé muže, ale také o mladé ženy, kteří eh, se vydávají do hm, konfliktních oblastí. A to je také problém, který musí řešit. Pokud jde o ty překlady, ano, my jsme povinni je posílat do Lucemburku. A problém je s tím, aby ty překlady byly včas a samozřejmě jsou také velmi drahé. drahé. Obávám se, že Eurojust s tím nemůže nic dělat. O tom my nerozhodujeme. Pokud jde o počet koordinačních center, Eh, za prvních několik měsíců tohoto roku jich vzniklo devět, loních jich bylo za celý rok deset. To tedy představuje 40% nárůst a to samozřejmě sebou nese určité náklady. Souvisí to s tím, že eh, problémy a výzvy, kterým čelíme v Evropské unii, se množí a také komplikují. A my se musíme naučit vycházet velmi dobře s našimi prostředky. Je možné, že v roce 2016, my už to vlastně víme, budeme mít finanční problémy, protože musíme dělat svoji práci a to na poptávku, ale zároveň vlastně reagujeme na vývoj událostí. A je tady opravdu náročné eh, za takových okolností poskytovat skutečně kvalitní služby. Naše zdroje jsou často tedy eh, napjaté k prasknutí. Navíc tedy se na nás vztahuje stejný požadavek jako na ostatní evropské instituce snížit postupně počet pracovníků. Na druhé straně tedy ten nárůst trestné činnosti svědčí o tom, že v tomto ohledu musíme být realističtí, tak abychom zůstali akceschopní i do budoucna. Čínská ambasáda, my to řešíme s ve spolupráci s hostitelským státem a jeho orgány. Jsme velmi rádi, že holandský, že nizozemská vláda nám nabídla budovu, která odpovídá našim potřebám. Obchod s drogami patří mezi ty tři největší typy trestné činnosti a to už na, od začátku letošního roku. Od roku 2012 běží projekt, který bude uzavřen v roku 2016. A minulý rok jsme byli svědky nárůstu obchodu s novými psychoaktivními látkami. A nadále se tedy budeme soustředovat na tu to oblast, protože obchod s drogami tady opravdu patří mezi ty tři největší a, nebo nejrozsáhlejší typy trestné činnosti. Pokud jde o internetovou zločinnost, tady máme určité možnosti. Možná jste slyšel o naší operaci Mozart, což byla operace, která se týkala internetových podvodů. A také sledujeme to, co se děje na takzvaném darknetu, tedy v té temné části internetu a, a případy opravdu řešíme. Antisemitismus. My to neřešíme nějak konkrétně, jakožto trestný čin konkrétně, ale když se podíváte na poslední teroristické útoky, které si brali za cíl eh, židovskou komunitu, včetně útoku na židovské muzeum, eh, vidíte, že to je vlastně náš, součástí našeho každodenního chleba. A boj s tímto jevem. Pokud jde o vztahy mezi Eurojust a Evropským úřadem prokura, tedy úřadem Evropského prokurátora, my velice pozorně sledujeme vývoj v této věci. Za lucemburského předsednictví, tak jako za lotyšského předsednictví se dále jednalo a podařilo se dospět ke schodě u prvních 16 článcích, především pokud jde o ochranu dat. Zatím tedy se neřešily vzájemné vztahy Eurojust a úřadem Evropského prokurátora, ale my ta jednání budeme velice pozorně sledovat, protože my jsme do té debaty vstupovali vždy a nabízeli jsme naše zkušenosti, odborné znalosti. A říkali jsme, že se budeme ze všech sil snažit nabídnout co nejlepší podporu. Nabízíme naše odborníky na informační technologie, naše odborníky na vyšetřování a řízení případu, ale nezapomínejte, že tedy úřad Evropského prokurátora vzniká především na ochranu zájmu, finančních zájmů Evropské unie. Takže tady je rozhodně tady přesah s tím, co děláme my. A bude opravdu důležité vidět, kolik, o kolik případů nakonec půjde, kolik případů nakonec bude evropský prokurátor řešit v této oblasti. Nejnovější tiskové prohlášení Eurojust se zaměřilo na eh, sítě organizovaného zločinu, které provádí tzv. kolotočové podvody z DPH, jde tedy o více než 300 milionů euro. A teď je otázka, jestli zrovna tohle je případ, který by spadal do kompetence evropského prokurátora a jestli my jsme schopni mu poskytnout dostatečnou podporu a zároveň to neomozí naše akceschopnost. A protože tedy eh, velké podvody, praní špinavých peněz ve velkém objemu a tak dále bude právě v gesti Evropského prokurátora. Vy jste zmínili existenci odvolacích eh, soudů. My tady velmi úzce spolupracujeme se soudy specializovanými v této věci velmi často jsme žádáni o pomoc. Po celé Evropě se snažíme posílit to, jak fungují národní koordinační centra Eurojust, protože od roku 2008 mají členské státy za povinnost založit takovéhle centrum a informovat Eurojust o probíhajících vyšetřováních, o určitých typů trestné činnosti. Některé členské státy eh, si v tomto ohledu počínají velmi dobře, ale hodně práce je ještě před námi. A v rámci obrany proti terorismu je důležité si uvědomit, že tahle síť je budována už pět let a nejnovější operace ukázaly, že existence národních korespondentů nám umožnila zasáhnout rychle už během víkendu nebo toho, jak se krize rozvíjela. Měli jsme tedy informace v reálném čase. A e, chceme tedy vlastně ustavit e, síť národních korespondentů, kteří by se věnovali přímo problematice terorismu a to by nám také umožnilo rychleji reagovat. Pokud je o návaznost mezi ilegální migrací a zahraničními bojovníky jako fenomenem, v roce 2012 náš, naše národní síť korespondentů zabývajících se terorismem poprvé upozornila na to, že z jednoho členského státu celá řada mladých lidí opouští tady tento stát, vydává se do Iráku a Syrie a pak se zase vrací. A my jsme se hned ptali, je to jediný členský stát, který by měl takovýhle problém? To bylo v červnu 2012. A na konci roku 2012 jsme viděli, že šlo celkem o sedm zemí, kde mladí lidé, mladí muži i mladí ženy cestují mezi těmito státy a Syrií a zpět. Zjistili jsme, že jde o fenomén, který musíme řešit, proto jsme svolali zasedání všech národních korespondentů k terorismu a najednou tedy ta čísla zase poskočila. Bylo to už 15 členských států, které se přihlásily k existenci stejného fenoménu. V březnu 2014 jsem řekla, že mám obavy. že se bojím o všechny tyhle mladé lidi, kteří tedy cestují do Syrie, Iráku a zpátku a mohou se vracet s teroristickým záměrem. A realita bohužel mé obavy potvrdilo. V roce 2014 a 2015 došlo k teroristickým útokům organizovaným navrátilci. I think that uh, with... Bylo by obstrukcí nezdílet informace o takovýchto akcích. Co se týče kybernetické trestné činnosti, nelegální migrace a teroristické činnosti navrátilců, tak tady existují určitá pojítka, kterých můžeme využívat, když máme k dispozici informace a nejenom nějaké informace z druhé ruky. A proto je potřeba využívat sítí, třeba sítí státních zástupců, v rámci kterých se můžou podělit o informace o tom, co se ve skutečnosti stalo. To je povinnost tyto informace sdílet, eh, jinak v podstatě dáváte klacky do cesty o kroku. Co se týče paní Kaufmann, tak já už jsem vysvětlila naši práci v oblasti podvodu. Podvody se zabýváme každodenně, Operace Vertigo 2 je dobrým příkladem. Zabýváme se tím každodenně z toho důvodu, protože tyto případy jsou často velmi odborné, rychle se vyvíjejí, jsou často z definice přeshraniční a proto se vyžadují intenzivnější justiční spolupráci. A nakonec Sítě jsou nesmírně důležité. Co se týče trestné činnosti na internetu, tak v loňském roce jsme zorganizovali dvě zasedání, tak, aby se posílila práce sítě státních zástupců pracujících s trestnou činností na internetu. Je to také v souvislosti s Budapeštskou úmluvou. Ne všechny členské státy mají vyškolené státní zástupce v této oblasti a tam, kde tedy nejsou, tak je potřeba je proškolit. Elektronický sběr důkazů týkající se třeba převaděčství anebo obchodování s drogami, to je také velké téma. Zorganizovali jsme tady zasedání sítě, na kterých si můžeme vyměňovat příklady osvědčené praxe. Toto jsme udělali v oblasti navrátilců eh, ze zahraničí, kteří tam bojovali v teroristických organizacích. A to tež platí i pro přistěhovalectví. A potom ještě úplně poslední věc, respektive dvě. Co se týče nelegálního přistěhovalectví, tak v poradním fóru během italského předsednictví minulý rok nám říkal kolega z Kataně, že počet lidí, kteří byli nelegálně převedení do dané země se strojnásobil. Znova se setkali letos a Itálie nám řekla, že se dokonce oproti minulosti zpětinásobil počet nelegálně převáděných lidí. V Eurojustu jsme stanovili kontaktní bod a pracujeme prostřednictvím Národního ředitelství boje proti mafii. A teď ještě ta otázka k zatykači, prosím, rychle. My jako právnice, jako státní zástupci, neustále ověřujeme dodržování právního státu. Řada evropských zatykačů nám trochu uteče, protože Eurojustu není poslána žádná žádost. Evropské zatykače mohou být používány pouze v velmi důležitých případech trestných činů organizovaného nebo teroristického, teroristického tam prostě eh, je evropský zatykač účinnější než jiný nástroj. Děkuji, pravděpodobně by to chtělo další otázky, ale bohužel už na ně nemáme čas. Takže děkuji poslancům a poslankyním za otázky, děkuji za vaše odpovědi, velmi si toho ceníme. Děkuji kolegyně a kolegové, tímto končíme projednávání tohoto bodu a přesuneme se k dalšímu bodu, kterýmž to jsou priority lucemburského předsednictví. Požádám tedy lucemburské zástupce, aby eh, sem přišli mezi nás na pódium. Uh, Kolegyně a kolegové, nemáme moc času a proto hned budeme pokračovat. Poprosím, abyste se rychle usadili. Priority lucemburského předsednictví. Vítám mezi námi kolegy za lucemburské předsednictví. Jak víte, minulý týden jsem se účastnil neformální rady pro vnitro a spravedlnost, kde se řešily klíčové otázky jako migrace, přesídlování, kybernetická trestná činnost, justiční spolupráce a podobně. Lucemburské předsednictví začalo s trialogy rychle a dynamicky, především co se týče ochrany údajů. Ministři tedy mohli jednat o zmíněných tématech a vy teď máte možnost klást otázky. Nejprve má slovo Jean Asselborn, minister pro přistěhovalectví a azyl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Všichni víme, že přistěhovalecká politika Evropské unie je velkou výzvou. Máme tady řadu překážek, které musíme překonat – a jsem velice rád, že během posledního zasedání rady ministrů vnitra minulý týden byl zastoupen Evropský parlament předsedou tohoto výboru a paní Skarkel. Jak všichni víte, v oblasti přistěhovalectví Evropská komise stanovila svůj program. Je to velmi solidní program, který nastavuje dobrou cestu. My jsme si vyslechli ostatní instituce a členské státy. Zaznamenali jsme řadu legitimních a konstruktivních argumentů a zdá se, že se musíme řádně zamyslet a dohloubky zamyslet nad budoucností přistěhovalecké politiky. A mám pocit, že stojíme na Prahu velké reformy. Všichni víme, jak vypadá situace v terénu. Já jsem byl minulý týden v Lampeduze a na vlastní oči jsem viděl tu obrovskou zátěž, které čelí Itálie. Viděl jsem tam také ale velkou angažovanost třeba dobrovolníků, kteří pracují v Lampeduzi. Je to řada mladých Evropanů, kteří pomáhají přivítat osoby, kteří tam dorazí. Je tam místo pro 400 osob a neustále je jich tam více než 700. Kromě toho jsem také hovořil s příslušnými odpovědnými osobami a také se starostou Lampeduzy. Pokud připluje loď v noci, tak to přesto funguje. Lidé stráví dva, tři dny v Lampeduze, než jsou posíláni do jiných středisek v Itálii. Já myslím, že o Lampeduzy jde o několik věcí. Za prvé tam máme mladé osoby, 17 až 27 let, většinou jsou to muži, kteří jsou se Somálska nebo z Eritreji, a z přilehlého regionu. A potom jsme tam viděli celé rodiny. A pracovníci toho centra mě říkali, že někdy ty rodiny třeba ze Sýrie přijdou s dětmi a mají za sebou roční či dokonce dvouletou cestu. Často jdou obrovský kus pěšky přes Liby a potom nakonec se dostanou před, přes středozemní moře a do Lampeduzy. Když se díváme na tu mizérii, tak také ale vidíme obrovskou důvěru těchto lidí, že najdou lepší život. A doufám, že se nám podaří na to odpovědět s takovou solidaritou, která je k tomu potřebná. A že najdeme řešení, které odpívají našim evropským hodnotám. Také jsem byl v Libanonu, tam si myslím, že ten problém je úplně jiný. To tež platí i pro Turecko, ale také se něco od Evropy očekává. A proto bude potřeba, aby v pondělí na radě, kde se bude jednat o přistěhovalectví, a abychom tedy e, dokončili balíček týkající se těch 600 tisíc osob. My jako předsednictví se pustíme do tohoto úkolu a budeme se spoléhat na podporu všech institucí a členských států. Chceme mít globální politiku, která by eh, neměla, eh, která by měla spíše být spravedlivá, spravedlivá i ve smyslu komunitární pomoci, ať už se jedná o finanční pomoc anebo pomoc specializovaných agentur. Takže budeme to brát jako balíček, globální balíček a budeme se snažit co nejrychleji postupovat s jednotlivými plány. Chceme, aby eh, docházelo k větší solidaritě a mezinárodní spolupráci. Chceme se soustředovat jak na krátkodobý horizont, taky střednědlobý a dlouhodobý horizont. pokud se budeme soustředovat pouze na pár omezených par, eh, parciálních bodů, tak eh, to v podstatě ohrozí celý prostor bezpečnosti, což bylo řečeno eh, vícekrát. Teď, co se týče rozpočtu na operace Triton a Poseidon, tak ten byl strojnásoben. Členské státy prostředky dávají k dispozici. Máme tam potom ještě mandát Rady bezpečnosti. Minulý týden jsem také hovořil s příslušným ministrem v Moskvě. Také víte, že Bernardino Leon se také snaží o to, aby eh, i v Libii na této záležitosti pracovali. Teď, co se týče Rady bezpečnosti, tak tam jsme eh, viděli, že diskuse pokračují a jakmile bude vydáno to pozvání Libii, tak si myslím, že se to rychle zatáhne do konce. Teď eh, solidarita prostřednictvím přesídlování, to je první věc tedy. Za druhé je potřeba dát možnost legálně vstoupit na území EU osobám, které mají nárok na mezinárodní ochranu. A také Evropská rada 25. června vydala určitá doporučení, na základě kterých je možné přesídlit 20 tisíc um, uprchlíků. Tam tedy ministři učinili určité závazky, přísliby, Dosáhli jsme tedy svého cíle a doufáme, že budeme schopni využít i ten potenciál, tu kapacitu větší než 20 tisíc. A kromě toho chceme, aby EASO více pomáhalo a zkušené členské státy více pomáhaly těm ostatním s přesídlováním. Teď eh, přesídlování těch 40 tisíc, 16 z Řecka a 24 z Itálie. Toto přesídlení chce více nebo spravedlivěji rozdělit eh, váhu na členské státy, aby schopni lépe reagovat na nouzové situace. Tyto osoby zjevně potřebují mezinárodní ochranu a tento mechanismus ukázal, že Evropa je sjednocená a solidární. Evropská rada se tedy dohodla na těch 40 tisících osobách z Itálie a z Řecka Claude Moraš a paní Ska Keller mě možná opraví, ale mám pocit, že ty diskuse nebyly jednoduché. A toto říkám velmi diplomaticky. Protože migrační tlaky v některých členských státech jsou významné a žádají se záruky u hotspotu na lepší identifikaci, systematičtější využívání digitálních otisků v některých státech se musí posilovat kapacita přijímat tyto osoby. Nicméně ta diskuse byla konstruktivní a naše předsednictví se bude snažit co nejrychleji dosáhnout výsledku, které pro nás chtěla mimořádná rada. Zatím ještě není eh, nic hotovo, ale myslím si, že to je realizovatelné. Konec konců jsme přece v Evropě. Máme tady k dispozici článek 78 smlouvy. Evropský parlament trval na zasedání ministrů na tom, vyjádřil k tomu svůj postoj. Je potřeba, aby docházelo k pravidelné výměně názoru, aby bylo schop, abychom byli schopni reagovat na tyto nouzové situace a přitom vytvořit také dlouhodobý, dlouhodobé řešení, které bude předmětem spolurozhodování. Nicméně solidarita musí jít ruku v ruce s odpovědností, je potřeba bojovat s převaděči a s těmi, kteří je financují. Je potřeba posílit činnost Frontexu, máme tady také Evropský program pro návraty, je potřeba také vytvořit příslušné středisko v Nigerii a identifikovat bezpečné třetí země. Navíc pokud e, někdo žádá o azyl a přichází z bezpečné země, tak je potřeba, aby ten postup byl zrychlený, protože prostě není možné, aby tito lidé zacpávali naše přijímací kapacity. Tedy to se týká lidí, kteří pocházejí z bezpečných zemí. Co se týče mezinárodní spolupráce, tak tady plánujeme dvě akce. Za prvé summit ve Valeti 11. a 12. listopadu. Tam jsme spolupracovali hlavně s, Evrop- tedy s Africkou unii. Kromě toho potom tam máme akci týkající se západního Balkánu, či přes Turecko, Řecko a Srbsko a Firom k nám přichází právě hodně lidí, kteří se dostávají třeba takto do Maďarska, z Pákistánu, z Afghánistánu nebo ze Sýrie. <clears throat> Takže tady je potřeba najít řešení pro tuto migrační cestu. Na tu první akci chceme pozvat země, které se účastní procesu z Rabatu a Chartumu, Úspěch bude záviset na důvěryhodnosti, kredibilitě jednotlivých protějšků v této diskusi. Teď, co se týče budapeštské konference, tak tam v tuto chvíli je to ještě trochu v plenkách. Ale určitě je potřeba, abychom se tomu jako předsednictví věnovali. Ještě předtím, než uzavřu tuto důležitou kapitolu, tak jsem chtěl Evropskému parlamentu signalizovat, že máme tři země, které nejsou v EU, Lichtensteinsko, Norsko a Švýcarsko, které také přislíbily, že napomůžou s přesídlováním. A to poměrně zásadními počty. Když je Evropa otevřená a atraktivní, a zároveň chce reagovat na své demografické potřeby, tak prostě je přitažlivá pro, pro přistěhovalce. Měli bychom se také soustředit na směrnici týkající se výzkumných pracovníků a studentů, tak abychom byli schopni přitáhnout do Evropy talenty, které potřebujeme. Nevždy je to jednoduché, ale snažíme se. Teď a, první trialog týkající se nezletilé Dublinu by měl, Dublinu by měl probíhat v září. Doufáme, že do konce roku se nám podaří uzavřít tato jednání, tak abychom tedy na jednu stranu chránili mládež a na druhou stranu se bránili proti a, asylum shoppingu. Během nadcházejících měsíců s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem se také budeme zabývat tím, jak lépe využívat nové technologie umožnění lepšího toku osob a přitom, abychom zajistili dostatečnou bezpečnost. Potom také v říjnu budeme mít ministerskou diskusi, která se bude týkat víz a zavádění víz pro ty kruhové cesty po Evropě. Chceme zrychlit tuto práci, především v oblasti přesídlování, tak abychom ukázali, že v Evropě jsme akceschopní. Děkuji. Thank you very much, Děkuji mnohokrát. Nyní dostane slovo místo předseda vlády a ministr vnitra Etienne Schneider. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Výzva v oblasti vnitřní bezpečnosti je e, významná, ale my se do ní pustíme se všemi silami. Nedávné události v Tunisku, v Nigerii, ve Francii a v Kuwaitu jsou jenom a posledním příkladem toho, o čem hovořím. Naše předsednictví si uvědomuje, jakou odpovědnost nese. Pustili jsme se do řady oblastí. Budeme mít pro období 2015 až 2020 obnovenou strategii v oblasti vnitřní bezpečnosti. Budeme se soustředovat také na určité agendy, které jsou velice důležité, například nové nařízení týkající se Europolu a možné vyjednávání směrnice týkající se PNR. A kromě toho eh, se chceme pustit do razantních opatření v rámci boje proti terorismu s tím, že se chceme soustředit především na zahraniční bojovníky. Chceme podporovat zájmy Evropské unie, ale přitom mít na mysli základní zá, eh, hodnoty, na kterých stojí Evropa. Vnitřní bezpečnost je především odpovědností členských států. Na druhou stranu jsme ale opravdu přesvědčeni, že Evropská unie může přinést přidanou hodnotu v této oblasti, tak abychom mohli efektivněji bojovat proti přeshraniční trestné činnosti, která je velmi komplexní ve své podstatě protože pouze když budeme pracovat společně, budeme schopni odpovědět na výzvy, které před námi stojí. Dámy a pánové, dovolte, abych se soustředil ve svém vystoupení ještě na pár bodů. Co se týče našeho programu v oblasti vnitřní bezpečnosti, tak chci říci, že boj proti terorismu bude mít i nadále během našeho předsednictví velkou prioritu s tím, že se chceme především soustředit na přeshraniční problematiku navrátivších se bojovníků ze zahraničí. Zatím jsme nebyli schopni uvést pod kontrolu eh, tyto toky lidí z Evropy na místa konfliktu a zpátky. Je potřeba se tomu více věnovat, protože tyto osoby představují po svém návratu do Evropy velkou výzvu. Lucemburské předsednictví bude chtít prosazovat různá opatření, která umožní provést z eh, eh, doporučení z Evropské rady z 12.2.2015. Chceme tedy, abychom měli a v rovnováze vnitřní i vnější aspekty chceme bojovat proti financování terorismu a radikalizaci a rekrutování teroristů. Co se týče boje proti terorismu, tak si myslím, že jsme na dobré cestě, byť eh, na výsledky ještě čekáme, anebo nejsou příliš mnoho vidět. V každém případě Evropská unie přijela řada návrhů a opatření, které se ubírají správným směrem. Například byla vytvořena signalizační jednotka pro a, internetový obsah Europolu a, a potom jsme také pracovali na strategickém sdělení týkající se a, poradního týmu. Co se týče spolupráce se třetími zeměmi, tak to je také další důležitá věc. Je potřeba se na ní i nadále soustředovat. A nakonec předsednictví také bude chtít, abychom zde prosazovali při veškeré této činnosti základní hodnoty ochranu lidských práv a zásadu přiměřenosti. Máme výročí podpisu šengenské dohody a volný pohyb osob je další důležitou hodnotou, která nám leží na srdci. Schengenské aky není překážkou, je to spíše obrovská příležitost pro posílení operační spolupráce. Boj proti organizované trestné činnosti to je druhá priorita našeho předsednictví. A v tomto kontextu se budeme snažit prosazovat tuto novou strategii zmíněnou Evropské unie. Jako vyplývá ze smlouvy, Evropská rada nastavuje strategické směry pro operační legislativní program v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Co se týče provádění této strategie, tak chceme co nejvíce spolupracovat s Evropskou komisí, berout také v úvahu příspěvek Evropského parlamentu a chceme do toho angažovat jak členské státy, tak specializované agentury v oblasti vnitra a spravedlnosti. Myslíme si, že toto je nezbytná etapa, chceme-li zajistit bezpečnost svých spoluobčanů. To je věc, na které si dost trvám. Opravdu mě připadne zcela zásadní. Naše předsednictví je totiž přesvědčeno o tom, že naše tři instituce mají společný cíl a proto musí spolupracovat, aby ho dosáhly. Dámy a pánové, nyní se dostanu ke dvěma legislativním agendám, které už jsem zmiňoval na začátku svého vystoupení. Nové nařízení o Europolu, o kterém v tuto chvíli vyjednáváme, a návrh směrnice o jmenných seznamech cestujících, tam doufáme v rychlý trialog. První etapa bude vaše hlasování dnes odpoledne. Eh, u běžného legislativního postupu považujeme parlament a Evropskou komisi za partnery, se kterými musíme pracovat na těchto klíčových agendách. Aby, Evropská, eh, aby agentura Europol dostala dobrý právní základ, eh, tak aby mohla lépe sloužit členským státům při dodržování zásady subsidiarity. Vyjednáváme tedy i nadále s Evropským parlamentem a to v konstruktivním duchu. Pokrok tria předsednictví byl významný a naší ambicí je dokončit během svého předsednictví práci na této důležité agendě. Vzdělávání je důležitým předpokladem boje proti terorismu a organizované trestné činnosti. To je jasné. Evropská unie si musí dát k dispozici efektivní nástroje, které by umožnily vyměňovat si důležité informace mezi členskými státy. A naším cílem bude mít v Evropě efektivní systém PNR, kterýž to ovšem bude plně respektovat lidská práva a základní a, hodnoty. Doufáme ve vyvážený kompromis ještě do konce tohoto roku, což konec konců od nás chtěla i Evropská rada. Jsou tam určité konkrétní body, kterým se budeme muset zvláště věnovat. Chceme-li, aby ten systém byl opravdu efektivní, tedy výměna údajů jmenných v rámci Evropské unie mezi členskými státy. Tady očekáváme, že toto téma se bude řešit během našeho předsednictví. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo Felix Braz, ministr spravedlnosti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že vám mohu krátce představit hlavní priority v oblasti justice a základních práv. Na samý začátek tedy agenda přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Článek 6 předpokládá, že dojde k tady tomuto přistoupení, je to tedy povinnost pro Evropskou unii. A cílem tohoto, cíl tohoto přistoupení není spochybňován, i když v tuto chvíli dochází k určitým reflexím a i když se zdá, že někteří v tom spíše vidí začátek konce. My ale víme, že tato reflexe musí vést k přistoupení. A je potřeba to jasně signalizovat eh, venkovnímu světu. Že prostě není podložené to, že Evropská unie by nepřistoupila k této úmluvě o lidských právech. To je prostě hotová věc a ministři spravedlnosti to takto vyjádří během nadcházející formální rady v říjnu tak aby ehm, na to, co se proslýchá o opaku, existovala jasná odpověď. Teď, co se týče ochrany osobních údajů. Tady máme jasný kalendář během lucemburského předsednictví. Chceme dojednat s vámi tento balíček ještě do konce roku. Vím, že to je ambiciozní cíl, ale je to cíl realistický. Myslím si, že budeme se snažit společně dokončit reformu, která je tak potřebná, ne za každou cenu pochopitelně, tak, aby to umožnilo za prvé zachovat konkurenceschopnost Evropy a za druhé a zachovávat lidská práva. Ochrana osobních údajů, která by byla silná a nastavená jasnými pravidly, bude posilovat důvěru Evropě. Já si myslím, že ehm, to je jasné. V kontextu ochrany osobních údajů se také budeme muset dostat ještě k otázce uchovávání těchto údajů. Evropský soudní dvůr k tomu vydal velmi důležité rozhodnutí, zrušil směrnici týkající se uchovávání těchto údajů a následně máme velmi zvláštní situaci, která není v zájmu ani občanů Evropské unie, ani hospodářských subjektů. Potřebujeme mít společný výklad tohoto rozsudku, tak abychom si z toho mohli vyvést jasné závěry. A chceme, aby tato reflexe skončila ještě během lucemburského předsednictví a doufám, že společně také s tím doběhne práce k ochraně osobních údajů. Teď, co se týče evropského státního zástupce, to je určitě klíčový projekt pro evropský justiční prostor. Ta vyjednávání jsou dlouhá a někdy svízelná, ale postupují a postupují správným směrem. Teď je důležité, abychom měli nezávislý a nezávislou a efektivní Evropskou prokuraturu, kteráž to bude přidanou hodnotou oproti Eh, nástrojem, který již máme ve vzájemné pomoci. Máme tady i skeptiky. Myslíme si, že je potřeba se hlavně soustředit na přidanou hodnotu tohoto projektu. Budeme mít k dispozici nástroj, který nám umožní i lépe chránit finanční zájmy Evropské unie. A proto musíme také diskutovat o směrnici, která se jich týká. Teď reforma Eurojustu. To je také důležitá věc v tomto kontextu. Protože já si myslím, že by bylo redukci a zjednodušením se na to dívat pouze a v souvislosti s Evropskou prokuraturou, protože Eurojust hraje důležitou roli ve spolupráci mezi justičními orgány. Eurojust má své vlastní místo v boji proti přeshraniční závažné trestné činnosti a terorismu. A z toho důvodu je reforma Eurojustu důležitá. Boj proti trestné činnosti musí pochopitelně respektovat procesní záruky a práva jednotlivců. Co se týče směrnice o právu na informace a překlad a tlumočení a přístupu k advokátu, tak tam už jsme učinili první opatření. Další opatření vyjednává váš parlament a rada. Návrh směrnice týkající se práv dětí a týkající se právní pomoci a prezumce neviny, ty jsou také zcela klíčové. U těchto tří nástrojů vyjednávání mezi třemi spoluzákonodárci stále probíhají. Je potřeba najít kompromis, který by bral v úvahu a potřebu boje proti trestné činnosti, ale zároveň potřebu respektovat práva osob, které byly z něčeho obviněny anebo jsou stíhány. Dámy a pánové poslanci a poslankyně, základní práva, ochrana osobních údajů, boj proti trestné činnosti, to jsou ta důležitá témata, s kterými se zabývá lucemburské předsednictví. Budeme se mu věnovat s obrovským nadšením a nasazením a během nadcházející diskuse doufám, že se budeme moci k těmto bodům ještě vrátit. Děkuji. Thank you, Minister, and thank you very... Děkuji vám. Děkuji za stručnost, protože díky tomu teď máme víc času na diskuzi. Uzavírám řečnický seznam, takže už nemá smysl hlásit se dále do diskuze, protože jinak bychom neměli dostatek času. Takže teď už prosím o slovo dále nežádejte, již tak máme velice dlouhý řečnický seznam. Nejprve koordinátoři, paní Holmajer, Zdá se, že jsem Klode byl jejím úkolem pověřen teď já. Dobře, promyslete si to. Tak přijímám vaši novou funkci. Můžu mluvit? Dobře, děkuji, pane předsedo. Men vi kunde leider net Lützeburg mat ne Schweze wie man wëssen mech wolle op Prowuet ha las gin, fir dat Janer mirken, dat ma eng Spruch hunn. Äh, those were a few řečník vystoupil lucembursky. Vystoupil jsem skutečně ve své mateřtině, uvádí pan poslanec. My musíme, jak vidíte, v Lucembursku vzájemně k sobě mluvit cizím jazykem, tak si zvolím tedy jeden z těch cizích jazyků a myslím, že dnes se zvolím ten, který je asi eh, nejlépe srozumitelný tady v našem výboru Libe. Takže děkuji vám, pánové, za vaše vystoupení a velice stručně eh, se vyjádřím. Pokusím se nabídnout náš náhled na věc. Na věc. Pokud jde o spravedlnost a základní práva, tak přistoupení k úmluvě o lidských právech, to si myslím, že je více než žádoucí a jistě by k tomu mělo dojít, protože uh, takovéto homogenní nastavení ochrany eh, lidských a základních práv napříč celým kontinentem je rozhodně věc, o kterou bychom měli usilovat, ačkoliv narází, narážíme na jisté obtíže. Já se teď obracím na našeho ministra pro spravedlnost, který má na starosti také základní práva. Chci vám říct, pane ministře, že bychom byli velice rádi jako Evropský parlament, kdyby rada v budoucnu reagovala trochu více, když budeme probírat v Evropském parlamentu otázku základních práv, protože rada se k nám příliš často nepřipojovala když jsme řešili tuto problematiku. Samozřejmě, že rada zastupuje členské mm, státy, ale zkrátka musím říct, že jsme neměli pocit, že společně s námi se zaobíráte úvahami o pojistných mechanismech, o základních právech v celé Evropské unii, když šlo o to identifikovat případné hrozby, ohrožení právního státu tím či oním způsobem. Také by bylo velice zajímavé, pane ministře, kdybyste mohl radu zapojit do úvah o tom, co znamená evropské občanství v dnešní době. Vy jste se to snažil určitým způsobem eh, v naší eh, zemi oživit. Nicméně se to trochu zvrtlo jiným způsobem, než jsme předpokládali. Šlo spíše o zapojení, o uplatnění politických práv eh, evropských občanů. Já si myslím, že evropské občanství je koncepce velice široká a měli bychom ji dále rozpracovávat eh, nyní 25 let po jejím zavedení. Myslím si, že by tedy mělo jistě dojít k nějakému vývoji, bylo by to žádoucí zejména pokud by to šlo cestou posílení evropské identity a zároveň bychom to zaintegrovali do systému společných evropských hodnot. Pokud jde o otázky bezpečnosti, tak eh, zde samozřejmě mohu hovořit o PNR, o jmené evidenci cestujících, ale já myslím, že je jasné, Eh, jak se eh, stojí Evropský parlament. Možná se tedy spíše zmíním o tom, jak se stojí já, čímž doložím, že neza komponování vnitřních letů EU je dosti problematické. Například, bych já byl zahraniční bojovník a chtěl bych se vrátit, tak bych se vrátil do severní části Kypru. Tam bych překročil hranici, vzal bych si Ryanair do západní Evropy, nikdo by mě nevysledoval nikdo by nezjistil můj pohyb. To znamená, že veškeré nastavení, které teď máme a veškeré ty kompromisní návrhy, o kterých budeme hlasovat dnes odpoledne, těm všem já bych unikl. Samozřejmě, že o mě tady nejde, ale jsou zde lidé, eh, u kterých bychom chtěli, aby byli dopadeni či vysledováni a já to tady uvádím pro ty, kdo si myslí, že vnitřní trhy nejsou relevantní. Pokud jde o Schengen a vnitřní pohyb, pane ministře, tak tady spolu naprosto souhlasíme, že to je potřeba dodržet, prosazovat nadále se vší silou, ale samozřejmě, že to bude znamenat, že nakonec eh, jdeme cestou společného řízení eh, našich vnějších hranic. Ta cesta tímto směrem je nevyhnutelná. Jsou to naše společné hranice, společné hranice nás všech. Pokud má Schengen vnitřně dobře fungovat, tak je potřeba posílit vnější dimenzi. Jinak to nepůjde. A na závěr o migraci, myslím si, že lucemburské předsednictví velice logicky má pozitivní přístup k tomuto jevu, k návrhu Evropské komise. To vše je, myslím, dobré. Odkud pocházím e, já, se jmenuje teď předseda parlamentu Bartolomeo. Jak vidíte, zřejmě to není tedy lucemburské křesní jméno, je to totiž e, původně italský imigrant, e, pak náš minister spravedlnosti tady, pan se jmenuje Bras, což je jméno portugalského původu, protože také pochází z portugalské imigrační vlny z 60. let. Naši zemi máme 20% portugalskou menšinu vynikajícím způsobem zaintegrovanou. Možná brzo budeme mít eh, nějakého pana Hasana, Hasanoviče mm, eh, z Balkánu mezi námi a doloží to legální migrace z těchto území. Já si myslím, že legální migrace musí existovat, věřím v ní, zejména z těch míst, eh, kde je nesmyslné přijímat žadatele o azyl. Nemůžeme přece přijímat žadatele o azyl ze zemí, kde, žádá, kde vyjednáváme přistoupení k Evropské unii. To nedává smysl, takže je potřeba zajistit mm, legální migraci z určité legální cesty. Pan předseda se snaží přerušit řečníka. Já jsem to pochopil, pane předsedo, takže tím to skončím. Pan předseda, opravdu se omlouvám, ale musím být přísný, pokud jde o řečnickou dobu. Za S Ade Bergy Sipl, prosím. Děkuji. Pane předsedo, mám tři rozdílná témata. Za prvé, problematika bezpečnostní politiky. Samozřejmě musíme neustále ověřovat, zdali v rámci tedy rámcových podmínek nepotřebujeme i nové metody vyšetřování. Ale ta otázka, zdali je potřebujeme, souvisí úzce s otázkou, kterou my opakovaně klademe na půdě parlamentu, totiž eh, preventivní opatření pro policii a orgány justiční, eh, to zdali tato jsou dostatečně používána těmito orgány ve všech členských státech Eh, to by bylo asi dobré přeskoumat předtím, než budeme zavádět za spoustu peněz nějaká další nová opatření. A mě by zajímalo, v jaké oblasti eh, se o tom budete bavit na radě, zdali tam dojde k výměně informací o stávajících opatřeních, která již fungují, která jsou docela drahá a zdali se budete bavit i o tom, jak je lépe využít. Pak je tu problematika základních práv, mezi které patří i ochrana osobních dat. A tady bych chtěla říct, že judikát Evropského soudního dvora ukazuje na to, že přirozeně také opatření policejních a justičních orgánů musí zohledňovat tato práva. A masové schromažďování dat naslepo není přípustné. A to to se tedy vlastně týká i toho následného hodnocení, které teprve hledá mezery. A tady chci ještě poukázat na něco dalšího. Existuje celá řada různých ústav, kde už jsou pěkné věty, jakožto hodn, jakožto důstojnost člověka je nedotknutelná, všichni lidé jsou si rovni, to všechno zní moc pěkně, ale už i v rámci Evropské unie jsou tato základní práva porušována existují různé formy diskriminace mezi mladými a starými, mezi domácím a přistěhovalým obyvatelstvem a také mezi vlastními občany, žadateli o azyl a také ve vztahu k některým menšinám, jako jsou homosexuálové nebo hromové. A mě by zajímalo, jestli eh, toto předsednictví hodlá udělat něco proti tomu, aby diskriminace vůči těmto menšinám byla zmíněna, zmírněná, zdali tedy eh, přijdete s nějakým postupem a pokud jde o migrační politiku, k té se, se nebudu vyjadřovat, to je věc ostatních, ale pokud jde o problematiku interního usídlení a přesídlení, tady už hovoříme o integraci a pro mě je důležité, aby to neskončilo u toho, že členské státy dostanou peníze na to, aby přijali uprchlíky, ale je důležité, aby probíhala i výměna o nejlepších zkušenostech s tímto procesem, protože některé členské státy eh, mají v tomto ohledu větší zkušenosti a možná by bylo dobré, kdyby docházelo k bilaterální výměně e, zkušeností. Mě by zajímalo, jestli i tohle, jestli i o tomhle uvažujete na půdě rady. Děkuji, pan Kirkop za EKR nyní. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, že zde naše hosty vítám. Těším se na jejich předsednictví. Už teď máme určité náznaky nejenom z těchto projevů, ale z toho, co již učinili, že budou plnit své povinnosti velice svědomitě. Kromě toho, co sami zmínili, se dovolím několik stručných otázek. Myslím si, že jsou zde určité nedokončené záležitosti a zajímá mě, zase tomu bude předsednictví věnovat. Jednak jsou to společné vyšetřovací týmy, což jsme schválili za Evropský parlament, ale zdá se, že se ve skutečnosti příliš nevyužívají v donucovacích orgánech, nefungují řádně. Můžete tedy vyslovit svůj názor na tyto týmy? Dále můžete v kontextu ochrany údajů a té legislativy, kterou teď tady v parlamentu řešíme, je to vlastně několik legislativních návrhů, říci, zda máte nějaké eh, postřehy k tomu, jakým způsobem bychom mohli tyto věci řešit eh, do budoucna, jakým způsobem eh, zinteligentnit tuto legislativu, jak rychleji zareagovat na změny v technologii, ve vývoji na vývoj v technologiích. Zajímal by mě váš názor na tuto záležitost. Dále, zda se můžete rychle vyjádřit k tomu, že Rada nabízí pomoc, pokud jde o oblast eh, Středozemního moře, ale co další ožehavá místa, například maďarsko-srbská hranice a další místa, do jaké míry se chcete soustředit eh, i na tyto hranice. Samozřejmě, že se jinak těším na spolupráci ohledně EU-PNR. Jenom eh, musím ještě říci, že třeba aby předsednictví respektovali, na, respektovalo názory Evropského parlamentu na základě naší zprávy, která je poněkud eh, jiná než původní změně navržené Evropskou komisí. Také eh, se chci zeptat, co si myslíte o deradikalizaci, jakým způsobem můžeme využít koordinátorů pro boj s terorismem v této konkrétní oblasti. A na závěr se vás chci zeptat taková obecná věc. Myslíte si, že máme dostatek zdrojů, jakožto rada, jakožto předsednictví, abyste mohli řešit program, který jste nám dnes dopoledně nastínili a případně i jiné záležitosti, eh, které mě vyvstanou? Děkuji. Děkuji za Alde, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem eh, za vaše vystoupení. Já jsem věnovala hodně času migračním záležitostem, otázkám azylu a proto jsem velice ráda, že je to pro vás priorita. Mám tedy velká očekávání, doufám, že na závěr vašeho předsednictví se nám podaří dosáhnout značného pokroku. Před dvěma lety Evropský soudní důr vydal rozsudek, kde jasně uvedl, že není možné v případě, kde to není nutné, převádět nezletilé, nedoprovázané nezletilé z jednoho členského státu do druhého. Pak došlo eh, příslušné úpravy dublinského nařízení, přesto situace není žádoucí. Zdá se, že ráda se rozhodla alternativně interpretovat tento rozsudek, chce umožnit přesuny nezletilých osob eh, v některých případech. Já zde chci říci, že je to naprosto v rozporu s tím, že tyto eh, přesuny nejsou nutné a vedou ke zlouhavému řízení, navzdory tomu, že to je v rozporu se soudním rozhodnutím a také se společným závazkem, k němuž jsme se všichni připojili. Já si myslím, že správná věc je transponovat rozsudek do dublinského nařízení, protože nic jiného není přijatelné pro Evropský parlament a mohu vás ujistit, zjistit, že mám plnou podporu Evropského parlamentu v této věci. My jsme hlasovali o této věci v parlamentu, 49 poslanců bylo pro a pouze 3 proti. Není tedy žádný způsob, jak se našeho stanoviska zbavit a já doufám, že se nám podaří společně dostat našemu závazku a naplnit standardy ochrany nejzranitelnějších dětí v Evropě. Dále, pokud chceme podpořit azylový systém, musíme snížit současnou zátěž v systému. Víme, že jedna třetina žadatelů o azyl jsou ze západního Balkánu, téměř 100% žádostí je ovšem zamítnuto. Lidé vědí, že tyto žádosti nejsou podložené ale když čekají na rozhodnutí, mají eh, několik měsíců možnost v Evropě pracovat a to proto, eh, že naše pravidla pro sezónní pracovníky jsou příliš komplikovaná, takže je potřeba modrou kartu revidovat jak u kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných pracovníků a já jsem teď zpravodajkou eh, pro směrnici o studentech a výzkumných pracovnicích, tak jsem zahájila spolupráci eh, o této věci s vaším předsednictvím. Už zítra máme trialog a Naším cílem je vše dokončit ještě za vašeho předsednictví a spoléháme na to, že závěrečný výsledek bude skutečně přínosný a pomůže nám přilákat pracovníky, o které stojíme kvůli udržitelnosti do budoucna, aby Evropa skutečně byla konkurenceschopná. A poslední věc, pokud byste chtěli být skutečně evropskými hrdiny, tak eh, se pokuste odblokovat protidiskriminační směrnici. Pak si vás všichni v parlamentu budou pamatovat na věky. Děkuji. Děkuji. A nyní Cornelia Ans za QE. Ta tady ovšem není. Pokud eh, přijde později, tak ji dám slovo. Nyní tedy paní z Argentiny. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji za to, že jste se sem dnes všichni dostavili. Eh, možná jste už z vystoupení mých kolegů získali dojem, že jsme velmi ambiciozní a také vaše předsednictví se zdá být velmi ambiciozní. Náš ministr pan Asebon hovořil o Bezpečnostní radě OSN a o snahách Evropy prosadit rezoluci, která by umožnila vojenské nasazení. Mě by zajímalo, jak si to představujete, takovou, takový vojenský zásah. Bylo by to na pobřeží Libie nebo ve vodách Libie a myslíte, že by to opravdu něco změnilo na eh, tocích uprchlíků, kteří se snaží najít v Evropě bezpečné místo? Mně je to pořád ještě nejasné. A také jsem si kladla otázku, zdali lucemburské předsednictví může říct něco víc o potenciálních plánech na to, jak řešit radikalizaci anebo jak pracovat na deradikalizaci. Je to debata, která probíhá na půdě tohoto parlamentu, možná bude velmi spolitizovaná. Někdo bude volat po striktních opatřeních, jiný bude volat po prevenci a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. A pokud jde o náš boj s terorismem, já si myslím, že je nejvyšší čas na to, abychom se začali dívat na problematiku eh, soudní spolupráce trochu jiným způsobem. Princip vzájemné důvěry nevedl ke vzniku harmonizovaného systému, který by chránil oběti a práva podezřelých. A tento parlament už nějakou dobu žádá o přeskum evropského zatýkacího rozkazu a nedošlo k žádnému posunu. Abychom však posílili vzájemné porozumění mezi členskými státy, nestačí jenom princip vzájemné důvěry. A k řešení problému těch takzvaných domácích radikálů, kteří odjíždějí bojovat a pak se vrací do Evropy, nestačí to, že si budeme věřit, protože to prostě ani nemůžeme v tuhle chvíli a buď dochází k tomu, že lidé sedí ve vězení na, jak se za eh, špatně kvalifikovaný trestný čin a ve špatném vězení a nebo uniknou spravedlnosti. Já si však myslím, že pokud někdo se připojí k zahraniční armádě, k rebelům, měl by být trestně stíhán. A mě by zajímalo, jak si představuje svůj úlohu lucemburské předsednictví v tomto ohledu. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, vážení ministři. Mám dvě otázky. Za prvé, migrace. Vidím, že je e, to téma prioritní pro vaše předsednictví, to jsem ráda. Zvláště poté, jak se k celé věci postavila rada. ve chvíli, kdy kamise žádala o přesídlení uprchlíků. Dnes proběhne diskuze, zítra se bude hlasovat o stanovisku na půdě výboru Libe. Postoj rady byl zklamáním v této věci. Ten jejich návrh byl poměrně měkký a i nadále tedy jsou odmítány jakékoliv závazné kvóty, pokud jde o přesídlení uprchlíků. A mě by zajímalo, jaké vy máte záměry v této oblasti. Zdali je tu ochota implementovat tento návrh nějakým závazným způsobem pro všechny členské státy, nebo a to nechat tak, jak to běžíte, čili budeme se spolehat na něčí dobrou vůli, zdravý rozum a tak dále. To zatím však v praxi chybí v celé řadě případů. Také bych ráda slyšela více informací k vojenským operacím. Chvíli se o tom hovořilo, pak ty debaty umlkly. Eh, my jsme o tom hovořili před, na zasedání ve Štrasburku, ale pak tedy to celé utichlo. A pokud přípravy opravdu už začaly, tak v jakém jsou stavu, jaké do věci zaangažováno OSN. To bychom všechno rádi slyšeli. Také čekáme na reakci lotyšského předsednictví, pokud jde o operaci Jantar. My jsme položili celou řadu otázek, ale nedostali jsme odpovědi, takže vůbec nevíme, jak si celá věc stojí. A další bod. Organizovaný zločin. Hovoříme tu o přeshraniční trestné činnosti, o zahraničních bojovnících. Jak se na to dívá rada? Jak se tedy rada dívá na ustavení úřadu evropského prokurátora? A ochranu finančních zájmů Evropské unie. Bude rozsah působnosti tohoto evropského prokurátora rozšířen také na závažnou přeshraniční trestnou činnost, tedy organizovaný zločin. Doposud eh, neexistovala žádná harmonizace. V případě potírání organizované trestné činnosti neexistovala žádná legislativní ustanovení a my doufáme, že rada to začne řešit, takže bude existovat nějaký společný právní základ pro další postup v boji proti všem typům trestné činnosti. Děkuji. Okay, thank you, colleagues. And finally for the coordinators for the e- A za koordinátory paní Mayer. Děkuji, pane předsedo. pan Asabel a Schneider hovořili o zajištění naší bezpečnosti, boji s terorismem a řešení migračních toků. Ale co mě zaujalo, byl přístup, který mi připadá naivní, pokud jde o řešení těchto témat. Minulý týden bylo přijato usnesení, které odkazovalo na návaznost mezi nelegální migrací a terorismem. Měli jsme tu eh, ráno eh, prezidentku Eurojust, která řekla, že je tu jasná souvislost. Že to vyplývá z informací, které poskytují členské státy. Mě by zajímalo, co v tomto ohledu můžeme čekat od vás. A za druhé, vidíte návaznost mezi nelegální migrací a terorismem? To je moje konkrétní otázka. A následně vidíte v tom ohrožení naší bezpečnosti? A potom ještě otázka na pana Schneidera. Vy jste hovořil o zahraničních bojovnicích v Syrii a v Iráku. Neměli bychom jim nějak zabránit tomu, aby se vraceli na evropské území. Kolegové, teď buď můžeme požádat ministry o to, aby a odpověděli rychle na první kolo otázek, ale já jsem tedy pozorně poslouchal jejich vystoupení. A máme ještě jedenáct řečníků. A ti asi budou mít velmi podobný typ připomínek a mohl by nám dojít čas, takže já navrhuji, abychom teď dali slovo našim hostům a nebo dali slovo tedy zbytku řečníků za předpokladu, že tito budou opravdu velmi struční. Celá řada lidí na tomto seznamu je stručná a disciplinovaná, takže ptám se, jestli s tím můžete souhlasit. Všichni, kdo jsou na seznamu. Pokud s tím tedy souhlasíte, a pokud mi dovolíte, abych vás po dvou minutách přerušil, tak budeme postupovat tímto způsobem. První tedy kolegyně Kellerová která je to vůči ní trochu nefér, protože je to téma, kterým se intenzivně zabývá, zvláště to interní přesídlení. Ne, pro mě není problém být stručná, protože eh, kolegové v podstatě zmínili eh, vše, co pálí parlament v této věci, takže já vám děkuji a děkuji také za vaši podporu. Oceňuji také práci našich hostů a máte právo, pravdu, že je, velice, že je ostuda, jak chybí naprosto solidarita ve snaze řešit migrační toky v rámci Evropské unie. A mě by zajímalo, jestli vy máte nějakou představu, jak to řešit příštím půlroce do konce vašeho předsednictví, tedy to, že chybí důvěra a solidarita mezi členskými státy. Každý členský stát tvrdí, že je ve specifické situaci, to je sice pravda, ale je to o to vlastně lepší důvod pro vzájemnou spolupráci. Vzhledem k tomu, že jde o obro, krizi obrovských rozměrů v našem sousedství. A jestliže si všichni stěžují na problémy, znamená to, že by měli začít hledat společné řešení. To je sice hezký nápad, ale já sama nevím, jak to prosadit budeme zítra hlasovat a já chci zdůraznit, že je tu naléhavá potřeba zavést nějaký trvalý mechanismus. Jsou i další země, které budou potřebovat solidaritu a my nechceme, aby byla přijímána pouze krizová opatření. A ta by nějakým způsobem nahrazovala permanentní opatření. Kolegové také zdůrazňovali, že je třeba, aby veškeré snahy byly úspěšné. To znamená, že musíme věnovat pozornost i detailům, které jsou určující pro úspěch. A je důležité tedy i pracovat s uprchlíky, informovat je důkladně o tom, kam vlastně směřují, co je tam čeká. A já doufám, že tohle všechno zapracujete do dokumentů rady. Děkuji Děkuji, že jste vystoupila na zasedání rady. A nyní Tomas. Takže dvě minuty, prosím. Já si nebudu mít problém eh, překročit dvě minuty, protože eh, svoji otázku jsem si dobře připravoval a je pouze jediná. Je to otázka v posledních, eh, v posledních měsících. Bývá Lucembursko spojováno v naší zemi s praním špinavých peněz a s korupcí, s výnosy z trestní činnosti, v souvislosti s, s a s dalšíma aférama, s tím, jakým způsobem jsou zdaňovány peníze de, z evropských zemí ve vaší zemi se opravdu eh, velice velmi často u nás je velká kritika vaší země a chceme abyste s tím začali něco dělat. hodně občanů se cítí nespravedlivých a poškozených evropské unie tím jakým způsobem je možnost u vás zdaňovat, eh, zdaňovat výnosy právě to, jakým způsobem eh, třeba je upraveno to, že české firmy přes Hongkong nebo přes Seychely přivedou k vám zisk a zdaní ho eh, jedním procentem. A mm, u nás nastala v posledních době eh, veřejná debata o tom, zda opravdu Lucembursko nenapomáhá k, legalizaci výnosů z trestné činnosti. Je to otázka, které, které se budete věnovat? je to otázka které se v rámci vašeho předsednictví budete opravdu, opravdu zabývat? příkladem za všechny je to že firmy které eh, jsou v byznysu spojeném s takzvaným špinavým byznysem nebo, nebo s byznysem podezřelým ať už to jsou různé lihové firmy tak mají sídlo nebo přesídlily do lucemburska a to si myslím že není dobrá vizitka pro vaši zemi. Thank you, um, thank you for keeping to time. Děkuji, že jste se držela časového limitu. Nyní Soraya. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte vám popřát co nejvíc úspěchů. Vaše priority považuji za velmi důležité. Chápu, že komplikované vyjádřit se k vašemu dlouhému seznamu priorit, ale já bych se rád připomněl tři věci, které by se také měly stát prioritou. Víme, že kolem Evropské unie probíhá politická krize, polípají ale i uvnitř Evropské unie máme problémy s rasismem, s xenofobií, což jsou hnutí, která nabývají na síle, mají stále větší vliv v Evropské unii a to považuji za velký problém, za velkou výzvu. Tady musíme naléhavě ukázat, co uděláme pro to, abychom posílili naše demokracii, naše lidská práva, naše hodnoty, abychom obhájili naše hodnoty ve vztahu k některým obyvatelům Evropy, například eh, k romské menšině. Evropský parlament opakovaně a velkou většinou schválil rezoluce, které volaly po ukončení diskriminace Romů. A, a také tady jsme měli a, den a, připomínky romských obětí během druhé světové války. Mě by zajímalo, co hodláte udělat v této oblasti. Plánu, a mimo jiné plánujete také, aby se tento vzpomínkový den stal stálým svátkem v evropském kalendáři. A za druhé, budete postupovat podle přání zástupkyně Mogaríny a založíte zvláštní tým, který bude vybojovat z projevy antiseminismu? Pan předseda říká, musím vás bohužel přerušit. Sophie, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, včera jsem zažila první trialog na téma nařízení a ochraně dat. A takže už vím, že lucemburské předsednictví je velice efektivní a ví přesně, o čem mluví. Dnes odpoledne budeme hlasovat o našem stanovisku k jméne evidenci cestujících. My ale budeme hlasovat o něčem, o čem v podstatě nemáme ani ponětí. Rada slíbila směrnici, ale komise naprosto odmítá dát nám k dispozici eh, analýzu dopadu judikátu k této věci. A mě by zajímalo, proč. Proč to nemáme k dispozici předtím, než vůbec začínáme jednat o jmené evidenci? Protože ono to bude mít dopad na, podobnu, na konečnou formu této legislativy. My jsme tedy mezi tím přišli s naším vlastním řešením, vzhledem k tomu, že komise v téhle věci nic nedělá. A navrhli jsme vyvážený přístup, Eh, odstíněný podle míry rizika. Celá řada lidí to ovšem nepodporuje, bojí se, že tedy eh, příslušné služby nebudou mít dostatečné pravomoci. Ale já bych ráda věděla, jestliže by rada byla ochotná uvažovat o nějaké alternativě, která by na, druhé, na jedné straně umožnila eh, kvalitní fungování, na druhé straně dodržela judikát Evropského soudního dvora o jména evidenci cestujících. Také na půdě parlamentu neustále voláme, jak nezbytné je provést přeskum všech protiteroristických opatření a nic se neděje. A já už jsem poslankyní 11 let a jsem z toho trochu unavená. Každý rok se schvalují nová opatření ve velkém spěchu, nikdo, je vůbec, nikdo jejich efektivitu vůbec nevyhodnocuje. Děkuji. Děkuji. Ráda slyším, že otázky přistěhovalectví a azylu figurují mezi prioritami vašeho předsednictví. Já si myslím, že vaše předsednictví musí zanechat hlubokou stopu i do budoucnosti a že bude činit dalekosáhlá rozhodnutí protože mám pocit, že toto je téma, u kterého dlouhodobá rozhodnutí potřebujeme. Týká se to především dvou zemí, Řecka a Itálie. Ty prostě v tuto chvíli již nemají další kapacity, které by jim umožnily vyrovnat se s dalším přílivem. Co se týče 68 trojky, tak Evropská komise to provedla. Táží se ale vás jako předsednictví, jestli je vůbec možné ubírat se i nadále stávajícím směrem, anebo jestli bychom třeba mohli využívat článek 78 odstavec 2 nebo 80. To by nám umožňovalo jiný postup. To je tedy má první otázka. A má druhá otázka se týká návratových operací. Pokud by docházelo k masovým návratům, tak by mohly být, mohla být porušována základně lidská práva přistěhovalců. Vy jste zatím nehovořili o návratových dohodách ale my, já mám pocit, že to je důležité téma, dobrovolné návraty. A co s lidmi, které budou zamítnuty členskými státy? Děkuji, Mariu Loresten má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na samý začátek i já chci poblahopřát k dobrému začátku trialogu o ochraně osobních údajů protože se ukázalo, že lucemburské předsednictví od samého začátku táhne na praktické výsledky, což jsme od něho očekávali. Nicméně chci zmínit otázku důvěry. Protože máme pocit, že rada se tady snaží být trochu potížistou. Máme tady iniciativy z parlamentu, dobré či špatné iniciativy z rady, ale pak máme pocit, že se to všechno zarazí v radě. Jak překonat tady tento postoj? Po Lisabonské smlouvě se změnila situace i co se týče vztahů mezi radou a komisí a parlamentem, ale mám pocit, že rada trochu pokulhává za těmito změnami. Je to součástí komunikace. Rada je dosti uzavřený orgán. Problémy, které existují v radě, se drží pod pokličkou. Já vím, že existují legitimní důvody pro to, že různé země se dívají na různé věci jinak, ale myslím, že byste se za to neměli stydět a že byste to neměli zakrývat a že byste měli i vy být aktivnější a pozitivnější, tak abyste se vyjadřovali k otázce přistěhovalectví nejenom eh, co se týče čísel, abyste si naznačili, jak vy si představujete, že by se to dalo řešit. A za třetí, ve vašich vystoupeních se vůbec nehovořilo o politice východního sousedství a zajímalo by mě, zajímalo by mě jaké máte v této oblasti plány. Děkuji, Petr Nidemil, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji i pánu ministru, ministrům. Mám krátké připomínky. Za prvé, co se týče migrace, tak to, co říkal pan a, Aselbon, je důležité. Musíme hovořit i o západním Balkáně, Určitě ale víte, že tady probíhá určitá špinavá politická hra u těchto migračních tlaku a tak jsem překvapen, že tady plánujete novou budapeštskou konferenci, protože já myslím, že přece znáte usnesení EPP, které jasně odsoudilo migrační politiku maďarské vlády. To je první věc. A za druhé, Samozřejmě, že můžeme hovořit o kvótách a o distribučních klíčích a podobně, ale to přece nebude fungovat dobrovolně, protože každá vláda řekne, že by sice ráda měla migranty, ale musí být vzdělaní, musí to být křesťané a podobně. A to přece není o Evropě, takovou Evropu my nechceme. Většina žadatelů o azyl není nutně vzdělaná, nejsou to nutně křesťané. Myslím si, že je potřeba revidovat migrační politiku způsobem, aby byla otevřenější. A poslední připomínka. Hovořil jste o důležitosti právního státu. To je zcela zásadní věc v Evropské unii. Otázka, jak chránit základní práva a právní stát v Evropě a co dělat se členskými státy, které systematicky porušují právní stát a základní práva. Takže bych rád dostal od vás konkrétnější odpovědi k této problematice. Děkuji. Natalie Griesberg nyní. Děkuji mnohokrát. I já velmi srdečně vítám lucemburské ministry a jejich týmy. Já nebudu mluvit lucembursky, budu mluvit jazykem našeho regionu, naší země a sousední země, tedy francouzsky. Chci především přivítat angažmá a politickou rozhodnost, kterou jste ukázali při prezentaci svých priorit. Doufám, že se vám podaří toto úsilí udržet až do konce předsednictví. Viděli jsme jej, viděli jsme jej od 1. července, už jsme měli trialog a mohli jsme konstatovat, že tady máte, doufejme, velkou politickou vůli v oblasti migrační a přistěhovalecké politiky a doufáme, že to bude přetaveno v něco konkrétního. Protože, jak říkal Montaigne, slova a činy musí jít ruku v ruce. Slova máme, teď ty činy. Teď jenom rychle. Cecilia Dickstrom hovořila o situaci, mladistvích a Dublinu, takže já bych ráda navázala na tuto otázku a zeptala se eh, na eh, mladých, na mlad, nezletilé bez doprovodu. Vím, že ve Středomoří zahynulo pět tisíc. Chystáte se řešit otázku těchto pět tisíců dětí, které prostě jsou ze eh, podstaty věci velmi zraní, ve velmi zranitelné situaci? Je to potřeba řešit tak, aby to bylo v souladu s hodnotami, které jste zmiňovali. A v neposlední řadě Několikrát jste hovořili o základních právech a hodnotách. Vyjednává se směrnice o prezumci neviny. A já bych si přála, aby lucemburské předsednictví dotáhla toto jednání do konce roku. A to se týče základních práv, tak doufám, že budete podporovat odkaz k článku eh, týkajících se umluvy o lidských právech. Ana Gomeš nyní má slovo, prosím. Děkuji. Co se týče boje proti závažné organizované přeshraniční trestné činnosti, tak jednou z takovýchto forem trestné činnosti je fiskální, která využívá nedostatku zorganizovanosti v Evropské unii. Skoro jako kdyby organizovaná neorganizovanost. My spoleháme na lucemburské předsednictví. My jsme tady v Evropském parlamentu vytvořili výbor pro daně, máme závěry. A vím, že otázka daňových ujednání se netýká pouze Lucemburska, ale i jinde. Ale ten lucemburský systém Freeportu, především v souvislosti se třetími zeměmi, může opravdu vést k praní špinavých peněz a špinavého kapitálu. Teď, co se týče nelegální migrace, tak jak bylo řečeno řadu, řadou kolegů, Lucembursko bude schopno říct těm, kteří eh, hloupě chtějí vyloučit Řecko z Evropské unie, že tedy pokud by se tak stalo, tak Řecko potom bude ještě pod daleko větším migračním tlakem. A teď, když se mluví o těch směšných kvótách pro 40 tisíc eh, žadatelů o azyl, tak by mě zajímalo, jestli lucemburské předsednictví by mohlo upozornit opravdu na nemorálnost systému těch, zelených, těch zlatých víz, které některé členské státy zavádějí a které zase v podstatě vedou ke korupci a dovážení trestné činnosti do Evropy. A teď, co se týče boje proti terorismu. Zajímalo by mě, jestli vidíte souvislost mezi těmi zahraničními bojovníky, takzvanými, kteří jsou tedy od nás, a dětmi komunit přistěhovalců, kteří jsou v sociální vyloučení. A zajímalo by mě, jestli lucemburské předsednictví se chystá intenzivně bojovat proti radikalizaci a naopak za deradikalizaci ve vězeních třeba. A jestli tady budou spolupracovat s pravodajské služby, protože zatím to moc nefunguje. Iliana Jotová, prosím. Děkuji mnohokrát, Klóde. Já mám dvě otázky. První na pana Aselborna a druhá na pana Schneidera. My zítra budeme všichni hlasovat o velmi důležité Kellerově zprávě. Chceme to odhlasovat ještě před mimořádným zasedání rady, tak abychom napomohli i Evropské komisi v této důležité otázce přesídlování. Hodně se zde hovořilo o solidaritě a o spravedlivém rozdělení žadatelů o azyl, ale táží se pana ministra Aselborna, jaká má očekávání od mimořádné rady. Očekává to, že dojde k nějakému povinnému programu? protože na minulých zasedáních členské státy řekly, že jsou ochotny přijmout některé z těchto 40 či 60 tisíců přistěhovalců. Jak vy napomůžete celému procesu? A nyní mám otázku na pana Schneidera. Už čtyři roky v, agen- v radě trčí agenda, kterou se nikdo moc nezabývá, zdá se a to přistoupení Bulharska a Rumunska do šengenského, k šengenskému prostoru. Bylo řečeno, že technicky jsme veškerá kritéria zvládli, ale některé členské státy v Evropě prostě nacházejí e, důvody a záminky, které brání Bulharsko a Rumunsku vstoupit do Schengenu. Zmiňuji romskou otázku, jako by byla jinde vyřešena, zmiňují organizovanou trestnou činnost, jako Bulharsko a Rumunsko by byly jediné země, které mají problém s organizovanou trestnou činností. A od Bulharska se zároveň očekává, že zabezpečí vnější hranice Evropské unie a že bude zvládat narůstající přílivy migrantů po vývoji ve Středomoří. Takže se chci zeptat, co učiní lucemburské předsednictví proto, aby konečně naše země vstoupily do šengenského prostoru. Alespoň tedy, co se týče leteckých hranic. Děkuji, nyní má slovo paní Wimberg. minister. Děkuji. Eh, děkuji za to, že páni ministři se s námi podělili o informace. A, a eh, nic neskrývají, pokud jde o ty obrovské problémy nebo výzmy, které tu máme. Hovoříte o eh, přesídlení, usídlení, hovoříte o 40-20 tisících ale do Evropy přece proudí tisíce lidí. A co uděláme s tím zbytkem? Podívejte se, co se děje kolem velkých nádraží nebo v Kalé, to jsou prostě geta, to je džungle a já si kladu otázku, jak je to vůbec možné připustit. teď eh, my jsme v Evropě a nikdo nemluví o integraci těchto lidí. A to je velký problém. A nikdo také nehovoří o tom, kolik to všechno bude stát tváříme se, jako to by nebyl problém, jako zrovna tohle není, jako, že zrovna tohle není důležité. A ve chvíli, kdy se eh, někdo ve věci vrtá, tak se odkazuje na článek 78.3 Lisabonské smlouvy, kde se hovoří o tom, že eh, členské státy pomohou členskému státu v krizi a rozdělí si tedy případné břemeno. Ovšem v případě eh, migrantů se to zatím ještě nedaří a není ani jasné, kdo za to eh, zaplatí. Je totiž třeba konkrétní cílená, cílená podpora na místě. Já si tady kladu otázku, jak dlouho ještě dokáže Evropa uprchlíkům odolávat. A otázka dvě. Týká se to rozhodnutí o vojenském zásahu v středozemí a o a zahrnutí OSN do celé věci. A jestli se chcete inspirovat, jestli chcete jít touhle cestou, možná byste se mohli inspirovat příkladem Austrálie. A konečně poslední řečník, děkuji. Pane předsedo, také vítám lucemburské předsednictví. a líbí se mi humánní přístup, který ministr Hasebom podporuje v případě přistěhovalců a, a migrace, to, že zdůrazňuje princip solidarity. Ovšem dvě věci, které jste nezmínil. Směrnice o, anti, o boje proti diskriminaci a přístup veřejnosti k dokumentům. Tady bychom rádi viděli pokrok. Pane předsedo, jedna věc, která je velmi důležitá v rámci programu bezpečnosti je problematika jmených rejstříků cestujících. Dovolte mi říct jasně, že judikát Evropského soudního dvora se týká uchovávání dat, nikoli jmené evidence. A komise vyjasnila, bylo to přímo místo předseda Timmermans, který poslal písemné vysvětlení a navíc nám ho odprezentoval, takže není pravda, že by komise nereagovala. A řekl naprosto jasně, že je tu rozdíl mezi údaji eh, provozovatelů z telekomunikačních služeb, jako jsou tedy záznamy hovorů, e-mailů a tak dále, a mezi jmeným rejstříkem evide- cestujících. Já to odcituji, je tu tedy rozdíl mezi schromažďováním údajů z komunikace a jméne evidence cestující, protože tato jména evidence sděluje méně o osobě než případné sledování hovoru nebo e-mailu. A judikát Evropského soudního dvora v článku 61 hovoří o tom, že směrnice nabízí dostatečné bezpečnostní zároky a to je tedy vlastně i úloha našeho parlamentu, dohlížet na jejich dodržování, ale ne odmítat celou směrnici. Takže mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Děkuji. Není nyní dám slovo panu Hasselbornovi, protože ten musí odejít dřív. Takže a problematika uprchlíků a azylu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pro mě to byla velmi zajímavá rozprava. S velkým zájmem jsem si vás vyslechl. Mám pocit, že náš přístup se zase tolik neliší. Především to se týče přistěhovalectví. Protože jsem Evropan a protože jsem Lucemburčan a teď v Bruselu, tak eh, bych chtěl odpovědět i kolegovi z České republiky na otázku, kterou kladl o Lucembursku. Za prvé, mezi Evropským parlamentem a lucemburskou vládou panuje intenzivní spolupráce eh, na řešení aféry LuxLeaks. Chci jenom připomenout, že si to nevymyslelo Lucembursko a že Lucembursko a bude spolupracovat i během dalších předsednictví a bude velmi aktivně spolupracovat na řešení těchto problémů. Plně podporujeme řešení Evropské komise, které chce automatickou výměnu informací týkajících se daňových uh, ujednání, tedy rulingu. Tady úplně souhlasíme s komisí. A také chceme intenzivně spolupracovat i v rámci OECD v rám- u projektu BEPS. Takže u tohoto bodu Lucembursko bude působit velmi aktivně. Myslím, že občas se budu muset omezit ve své odpovědi na něco velmi krátkého, nemůžu zacházet do detailu. Není na to čas. Nejprve právní stát a e, základní práva. Tady to je spíše věc pro Radu pro obecné záležitosti. Itálie požádala, pořád, požádala o to, aby proběhla tato diskuse na Radě GAERK, my to uděláme. Příští týden ve čtvrtek, v pátek budeme mít neformální radu pro obecné záležitosti, budeme probírat metodiku toho, jak to udělat. Evropská komise pracuje i na oblasti boje proti antisemitismu, antiislamismu a za toleranci. A jak někteří říkali, je potřeba, abychom se také podívali i na to, co se děje v naší osmrvacíce na některých místech. Nechceme pochopitelně stigmatizovat žádné země, ale budeme se tím vážně zabývat. Chceme vytvořit eh, Proto metodiku a celou věc dále sledovat. Teď k přistěhovalectví. Já vím, že to možná beru trochu pelmel, ale uh, nejprve tedy k balkánské cestě. My už jsme říkali na zasedání Rady pro vnitra a spravedlnost, která byla zorganizována proto, hlavně abychom našli řešení týkající se těch 60 tisíc eh, uprchlíků. Doufám, že se nám podaří také dosáhnout pokroku a u textu o třetích bezpečných zemích. Teď financování a přesídlování. Tady jsem chtěl potvrdit paní ministrini, která se na to ptala, že se předpokládá, že na radě se o tom bude hovořit. Minulý týden už se o tom hovořilo. Vlastně ty země, které nemají dostatečné praktické zkušenosti s přesídlováním, by měly dostat pomoc ze strany ostatních států a ze strany evropských institucí. Teď, co se týče ohnisek, tak to je také důležitá otázka. Řada zemí si trvalo na tom, že musí fungovat tyto hotspoty, protože aniž bychom věděli, kdo vstupuje do Evropské unie, tak nebude možné provádět nějaká další praktická opatření v migrační politice. Takže hotspoty v Itálii nebo v jiných zemích jsou pro nás důležité. Teď k Maďarsku a Srbsku. Já tedy přesně nevím, ale z maďarské strany vím, že tam dochází k maďarsko-srbským rozhovorům, které se týkají instalace hotspotu v Srbsku. A to si myslím, že bude důležitý bod na tu ministerskou konferenci v Budapešti. Je určitě potřeba na tom intenzivněji pracovat. Teď, jestli budeme mít dostatek zdrojů, já myslím, že ano, v každém případě je ale potřeba, aby nám všechny členské státy pomohly k tomu, abychom ty dostatečné zdroje měli. Teď, co se týče Dublinu a nezletilých, to je citlivá otázka. Je potřeba jakožto právní stát dodržovat základní práva a dodržovat judikáty. Nicméně je pravda, že v radě existují různé výklady Eh, těchto judikátů. Snažíme se pracovat na zhodě. Já se nechci vyhýbat otázce, ale myslím si, že i po lucemburském předsednictví bude velmi schopné předsednictví, které učiní všechno proto, aby se to dodělalo rychle a v každém případě se nám minimálně podaří připravit prostor pro první polovinu roku 2016. Teď, co se týče Rady bezpečnosti. Já chápu Evropský parlament. V určitou chvíli v balíčku Evropské komise se jednalo o tom, že bychom požádali o usnesení Rady bezpečnosti. Já myslím, že to nebyla špatná myšlenka, za kterou stál dobrý záměr. Že by bylo dobré jak si mít k dispozici nějaký nástroj, dělat něco s těmi loďmi, loďmi které je, zjevně jsou využívány převaděči a na kterých a, trpí tisíce lidí. V Lampeduze jsem viděl nějaké lodi, některé jsou ještě na moři, jiné už byly staženy a prostě když si máte představit, že na takovém a, kocápce bylo 300-400 lidí a že tam přežívali dva, tři dny, než se dostali do Lampeduzy, tak e, na to z vás jde hrůza. Tak, zva, tak na vás z toho jde hrůza, tak pardon. Teď co se týče Libie, S tím souhlasím, co bylo řečeno a myslím si, že to usnesení by umožnilo minimálně jak se zneškodnit, když ne zničit ty lodi, které se používají pro takovéto převaděčství. Potřebujeme k tomu jednak tedy rozhodnutí a Rady bezpečnosti a na druhou také pozvání Libie. Tam prostě jako nemůžeme jenom tak vlítnout bez pozvání a snažit se nějak bránit migraci. jak stálí, tak ostatní členové Rady bezpečnosti hlavně chtěli, aby se našlo, našly správné formulace v tom textu. <clears throat> Libie to není jenom Tobruk. Já si myslím, že tady je potřeba očekávat komplexnější odpověď ze strany Libie. Teď, co se týče hlasování, no, tak já nejsem úplně specialista na evropské právo. Vím, že kvóty nefungovaly, že jsou státy, které říkali, že prostě nemůžeme nutit stát, aby přijal nějakou kvótu týkající se přistěhovalců nebo uprchlíků. Teď se tedy nehovoří o kvótách, ale o počtech. Tam mně připadne, že ten rozdíl je víceméně filozofický, ale neměli bychom se na to dívat jenom pesimisticky. Dopracovali jsme se k počtu přijetí které nám umožní přesídlování těchto lidí. Je to první úspěch. Já vím, že na přesídlování je potřeba ještě dále pracovat. Myslím, že to zase nebude takový problém, že se tam dostaneme. Že eh, státy budou jaksi nabízet své kapacity. A pokud jsem to dobře pochopil, tak jakmile to skončí, tak eh, u toho přesídlování bude platit povinnost. Teď, co se týče terorismu a migrace, tak já mám pocit, že všichni tady mají dobrou politickou vůli a že všichni ví, že nemůžeme směšovat otázku terorismu a přistěhovalectví. To jsou prostě dvě různé věci. A nemůžeme to využívat jako záminku k tomu, abychom dále nepřijímali přistěhovalce. Jsou to opravdu strašní chudáci a pokud se někdy stane, že dochází k terorismu, tak je prostě potřeba, a, abychom tady rozlišovali individuálně. Teď eh, já jsem si s velkou radostí vyslechl, že zástupci Evropského parlamentu byli spokojeni s naším přístupem v radě. Nebylo to teda, není to vždy úplně samozřejmost, ale i to je Evropa, kde pochopitelně na sebe narážejí národní zájmy. což se ukázalo během této rozpravy. Vaše práce tady v Evropském parlamentu a vaše schopnost pozbudit vlastní země nám velmi pomůže k tomu, abychom to dotáhli do cíle. Teď paní Keller. K tomu, jestli je to jednorázová záležitost, nebo jestli se dá ten systém prodloužit, tady jsem trochu pesimista. To rozhodnutí se vztahuje na daný počet osob, bylo to opakováno mnohými v radě, netýká se to další budoucnosti. Ano, pochopitelně se 60 tisíci nevyřešíme problém při stěhovalectví, <clears throat> ale to je prostě číslo, které navrhla komise, kdyby byla navrhla 40 tisíc, tak by to bylo málo, kdyby navrhla 100 tisíc, tak Možná by to bylo moc, možná, že by ten reflex nebyl stejný jako u 60 tisíc, ale prostě teď, pokud se dohodneme na těch 60 tisících, tak budu spokojený na 20. A teď, co se týče těch 40 tisíců, tak tam jsme si vybrali Itálii a Řecko. Také díky iniciativě Evropské komise. Já jsem chtěl také vysvětlit pozici komise, která byla dost složitá. Oni předložili návrh, to je něco pamatatelného ten návrh, mohli jsme na něm pracovat a to samo o sobě je dobře. Otevřenost vůči parlamentu. Parlament na neformální radě byl zastoupen, myslím, že až do konce rozpravy a nevím, jak více ještě transparentnost posílit. Mám pocit, že tam transparentnost byla. Teď co se týče západního Balkánu a budapeštské konference. Ministerská konference eh, tedy bude probíhat v Budapešti, jak jsem říkal. A pokud jsem to pochopil, tak jedna paní poslankyně nebo pan poslanec o tom hovořil a říkal, že migranti by měli být eh, té správné barvy pro některé a křesťanského nebo katolického dokonce náboženství. Máme prostě lidi z Eritreji, ze Sýrie, z Iráku, takže si myslím, že opravdu tady neděláme tyto rozdíly, přijímáme lidi, kteří žijí v mizérii, neptáme se jich na to, jaké náboženství zastávají a jakou mají barvu. Prostě nemůžeme říct, my nebereme Syřany, protože bereme jenom křesťany. To prostě nefunguje. Teď, co se týče dětí, tak ano, máte pravdu, že máme těch pět tisíc eh, dětí ve zranitelné situaci. My jsme o tom hovořili během přípravy posledního zasedání Rady vnitra a spravedlnosti. Myslíme si, že potřebujeme mít nějakou strategii, protože konec konců děti to je budoucnost. Ano, já vím, že u některých je to takzvané děti, to nejsou úplně už děti, ale prostě v každém případě je potřeba najít řešení, které bude hodné Evropské unie. Teď co se týče Řecka, ano, všichni doufáme, že po neděli navržené, nebo navržené teda podmínky, nastavené podmínky umožní Řecku se trochu uzdravit a že to bude motivace pro řecký lid. Je jasné, že pokud ne, tak budou migrační tlaky. Takže rada i parlament by se měli snažit pomoci Řecku. Teď, co se týče těch zlatých víz, tak eh, to je návrh, který nevychází z evropského textu. Některé země to využívají, to je pravda. A vy se k tomu pochopitelně můžete vyjadřovat, na to máte právo. A nakonec Bulharsko a Rumunsko. No. Když jsme připravovali své předsednictví, tak jsem byl v Rumunsku, setkal jsem se s prezidentem, byl jsem také v Bulharsku, ehm, mm, eh, respektive místo předseda vlády Bulharské byl u nás a říkali jsme, že máme naději, že bude možné otevřít minimálně v první fázi letecké hranice, ale na druhou stranu jsme bohužel narazili na to, že v radě nepanuje konsensus my jako předsednictví to úplně nehodíme pod stůl, ale dívám se na to dosti pesimisticky na základě toho, co jsem slyšel od některých zemí. Myslím, že se nám to asi nepodaří během nadcházejících šesti měsíců. Více vám k tomu bohužel říct nemůžu. S tím, že předsednictví v každém případě chce pro Bulharsko a Rumunsko najít řešení. teď je 60 tisíc a proč ne víc, to jsem odpověděl, takže to je z mé strany asi všechno. Děkuji. Také děkuji. Nyní má slovo Etienne Schneider, místo předseda vlády. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na různé otázky týkající se PNR a terorismu. Co se PNR týče, tak eh, jsme připraveni na vyjednávání s Evropským parlamentem každém případě chceme, aby došlo ke shodě a aby na konci našeho předsednictví nejpozději byla tato směrnice přijata. Je to jedna z našich priorit. Text musí být vyvážený, to je jasné. Musí vyvážit potřeby bezpečnosti a základní svobody. Lucembursko bylo mezi třemi nejopatrnějšími zeměmi u tohoto návrhu směrnice, což není úplně neslučitelné s tím, že jsme před tento nástroj je účinný v boji proti terorismu a organizované trestné činnosti. A budu velice spokojen, když dnes odpoledne to váš výbor odhlasuje. Ochrana osobních údajů to je aktuální záležitost. A nedávné události nutily Evropskou radu, aby řádně reagovala. Teď posílení bezpečnosti občanů EU prostřednictvím PNR je tedy prioritou i pro Radu pro vnitro a spravedlnost. Teď k, ke společným vyšetřovacím týmům. Tady úplně souhlasím s tím, co říkal pan poslanec Kirkhope v tom smyslu, že mechanismus společných vyšetřovacích týmů by se dal zlepšit. A přitom je to zcela zásadní nástroj. Teď, co se týče nařízení o Europolu, tak tam také na tomto mechanismu pracujeme. A teď k terorismu a k lokalizaci na internetu a e, tomu nástroj pro signalizaci nebezpečného obsahu Europolu. To začalo fungovat 1. července a už e, nám signalizovali 50 e, teroristických internetových stránek, které na internetu podněcovaly násilí. Ta iniciativa SSAT, SSCAT a Evropské komisi komise, která má možnost umožnit eh, lepší strategickou komunikaci mezi členskými státy, tak abychom mohli bojovat proti propagandě a zabránit eh, dalším tokům odchodu mladých lidí do Sýrie a do Iráku. Podle poslední zprávy ke stavu teroristických hrozeb si přečteme, že islámský stát a Al-Qaida chtějí a mají zdroje na to, aby zautočili teroristicky na Evropu, na Evropskou unii. Musíme tedy přijmout účinná preventivní opatření, aby k tomu nedošlo, a musíme bojovat proti radikalizaci. Kromě toho také musíme atakovat jejich kapacity, například a, eh, a, dovážet zbraně, a také musíme atakovat její zdroje financování. Teď, co se týče koordinátora boje proti terorismu, tak ten zastupuje Radu Evropské unie a následně má tedy pochopitelně plnou podporu lucemburského předsednictví. Taky chci zdůraznit, jak je terorismus důležité téma pro Lucembursko během neformálního zasedání vnitra a spravedlnosti předsednictví hovořilo o boji proti terorismu a žádalo šéfy služeb vnitřní bezpečnosti a odborníky na oblast kybernetické bezpečnosti, aby spolupracovali. Koordinátor pro boj s terorismem se také účastnil této rozpravy. A nakonec jak zabránit návratu těch eh, bojovníků se zahraničí. No, to by šlo jenom ve spolupráci se třetími zeměmi. Ta spolupráce už existuje. Například máme vztahy v tomto s Tureckem, kde bylo na hranicích vnějších Evropské unie zadrženo řada těchto bojovníků a myslím si, že je potřeba ještě posílit a prohloubit tuto spolupráci s třetími zeměmi. Děkuji, to je všechno z mé strany. Děkuji. A nyní má slovo Felix Bráz. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. S vaším dovolením nejprve poděkuji všem vašim kolegům a kolegyním za laskavá slova a vyjádření důvěry lucemburskému předsednictví. Řada otázek na mě se týkala nelegislativních aspektů předsednictví. Nicméně některé z nich se pravda týkaly i legislativních aktů, takže s vaším dovolením bych se pokusil odpovědět na ty otázky v pořadí, tak jak jsem je dostal. Pan Engel narazil na evropské občanství, které eh, jak si má za sebou 20. výročí. Ano, souhlasím. Jako předsednictví uspořádáme konferenci s, eh, se soudním dvorem, ta proběhne 14. a 15. září v Lucembursku. A budeme se na ní zabývat právě otázkou občanství. V souvislosti s justicí a spravedlností. A můžeme to například eh, navázat i na revizi Bruselu 2a. Myslím si, že to všechno můžeme zařadit i do kontextu diskuse o evropském občanství a o individuálních právech. I v souvislosti s rodinným právem. Takže určitě toto mě zajímá a eh, dostaneme se k tomu ještě po prázdninách. Paní Zippel hovořila o nástrojích pro justiční spolupráci a chtěl jsem jí říci, že my to vidíme stejně. I my máme pocit, že tyto nástroje asi nejsou dostatečně využívány. A z toho důvodu v září plánujeme zasedání s komisí a s vysokými státními úředníky z členských států, na kterém si uděláme trochu inventuru toho, jak se využívají nástroje v oblasti justiční spolupráce. Jestli se tedy využívají dostatečně nebo ne a jaké závěry se z toho vyvodit. Takže to je na program lucemburského předsednictví. Teď vaše otázka týkající se diskriminace komunity LGBT, tak eh, i tady souhlasím s vaším názorem, že to je důležitá otázka a spolu s Agenturou pro základní práva na konci listopadu uděláme seminář k zločinům z nenávisti. Určitě naše předsednictví se tomu chce věnovat a myslíme si, že i ostatní předsednictví by se měly tomu věnovat, dokud stále vidíme případy diskriminace v EU. Pan Kirkhope. Ten narazil na legislativní otázku, tedy ochranu osobních údajů, a ptal, mluvil o technologických změnách. My v rámci balíčku pro ochranu osobních údajů se snažíme přijít s takovými řešeními, které by, která by nebyla navázána na jednu konkrétní technologii. Která by nám naopak vytvořila nějaký rámec, který by se nemusel neustále měnit podle toho, jak se vyvíjí technika. Takže chceme vytvořit regulační rámec, který může růst spolu s technikou, aniž by bylo potřeba neustále redefinovat tento rámec tak, jak se mění technika. Teď paní Infelta a ostatní hovořili zase o ochraně osobních údajů. Tady jsme chtěli potvrdit, že všechny tři instituce chtějí dojednat tento balíček o nařízení a směrnice. Já vím, že pan Albrecht eh, velmi brzy, skoro za chvíli, vás bude informovat o včerejším trialogu, který dopadl podle informací, které jsem dostal velice dobře. Chceme se dohodnout ještě o celém balíčku do konce roku. Pochopitelně nejprve musíme dostat v říjnu obecný přístup ke směrnici v radě, pracuje se na tom intenzivně a zároveň jsem chtěl poděkovat parlamentu, že souhlasí s tím, že se bude pracovat paralelně na těchto dvou věcech. A doufám, že nám to umožní, abychom tento balíček skutečně dojednali do konce roku. Teď pan Kirkhope. Ten také položil otázku, kterou jsem ale možná nepochopil. Takže on tady bohužel teďka není, takže a, nevím, hovořil o zdrojích předsednictví a pokud jsem to správně pochopil, tak se ptal na to, jestli lucemburské předsednictví mělo dost zdrojů na to, aby vyřešilo všechny své agendy. No, krátce, když se nad tím krátce zamyslím, tak ano. Teď k otázce paní Sr, uh, eh, Žentýny, týkající se radikalizace. Ano, souhlasím s obavami, které jste zmiňovala. A spolu s komisí chystáme zorganizovat 19. října v Bruselu konferenci, která se bude přesně zabývat tím, jak justice může reagovat na radikalizaci. Tady nejde jenom o represivní opatření. Naopak, já jakožto předsednictví chci, aby ministři justice se tam, eh, spravedlnosti se tam více bavili o preventivní oblasti, protože já si myslím, že opravdu se více musíme zabývat prevencí u radikalizace. Že tam nejde jenom o represivní nástroje. Byť se dohodneme, nebo zhodneme se na tom, že i ty represivní nástroje jsou důležité. Nicméně v říjnu tedy budeme diskutovat s ministry spravedlnosti otázku radikalizace. Z té konference e, vzejdou závěry, které jsem dal na pořad jednání Rady ministrů spravedlnosti. Takže i ministři se budou vyjadřovat k závěrům této konference. Nebude to tedy jenom kus papíru, a bude se o něm diskutovat i později během našeho předsednictví. Teď, co se týče zatyk, evropského zatykače, tak my se na to díváme tady trochu šířeji v kontextu všech nástrojů pro vzájemné uznávání. Aby tento nástroj fungoval lépe, musíme pracovat na všech těchto nástrojích. A také na procesních zárukách. To je důležité. Chceme-li navodit vzájemnou důvěru. Dvě směrnice mi připadnou velice důležité. Za prvé přístup k advokátovi, kterou už máme, ta je transponována v členských státech. A teď se diskuje, diskutuje o právní pomoci. Tam to probíhá trochu pomaleji, protože jsou ta jednání složitější. A to se týká i finančních důvodů. Takže chceme se dívat na tyto nástroje vzájemného uznávání v širším kontextu. Nicméně to nám nebude bránit v analýze samotného zatýkacího rozkazu. Paní Ferrera se ptala na EPO. Evropské státní zastupitelství to je jedna z priorit lucemburského předsednictví. Mandát týkající se Mandát se týkal ochrany finančních zájmů. Pokud by se měl rozšířit, tak by se to vyžádalo další a rozhodnutí jednohlasné rady, což v tuto chvíli asi není vhodné, protože jinak by se velmi prodloužila diskuse týkající se EPA. Mandát Evropského prokurátora, tak jak jej máme, už tak jako tak představuje hodně problémů, které musíme překonat, takže abych to nerozšiřoval. I když v budoucnosti se můžeme bavit o rozšíření mandátu, tak prostě pro tuto chvíli si myslím, že to není v krátkém, krátkodobém horizontu reálné. Se prostě musíme soustředit jenom na ochranu finančních zájmů a na to, jestli se to bude nebo nebude týkat DPH. Teď eh, paní Intfeld se ptala na uchovávání údajů. Tady jsem chtěl potvrdit, že to bude na pořadu jednání a že jsme se pustili do této iniciativy právě z toho důvodu, že se do ní nepustila komise. Já jsem to řešil se třemi komisaři a oni říkali, ano, možná by tady mohla být nějaká iniciativa Evropské komise, ale nakonec asi nebude. Já souhlasím s tím, že prostě není přijatelné, abychom měli 28 různých národních situací, protože některé země na tom pracují, v jiných zemích a ústavní soud zrušil zákon, který prováděl tuto směrnici. V posledním případě to byla Belgie, jak asi víte. Tato situace prostě není přijatelná a z toho důvodu je potřeba, aby v radě jsme společně zanalizovali a ten judikát z roku 2014. Já samozřejmě nemohl předjímat, jaké ty závěry z toho budou. Tady máme dosti široký prostor pro tyto diskuse a doufám, že se nám podaří dospět ke společným závěrům. Teď Jestli vznikne nová legislativní iniciativa, nebo to ještě nevíme, o tom se musí diskutovat, ale v každém případě to bude na pořadu jednání lucemburského předsednictví, byť to během lucemburského předsednictví určitě nebude dořešeno a nizozemské předsednictví bude muset v této diskusi pokračovat. My to zahájíme, ale nedokončíme. Už budu končit. Paní Lauristin také nás podněcovala v oblasti ochrany osobních údajů. Říkala, že rada tady působí problémy mezi těmi třemi institucemi a já jsem si říkal, to je celkem legrační, protože my máme taky pocit občas v radě, že Evropský parlament je trochu potížista, takže je to možná otázka úhlu pohledu. A také jste nám říkala, že jsme nebyli dostatečně transparentní a že to všechno držíme pod pokličkou. Já jsem chtěl jenom připomenout, že od Lisabonské smlouvy prostě neexistují takovéto uzavřené dveře. A když probíhají legislativní eh, diskuse, tak se to vysílá naživo. Takže zavřené dveře v radě na této úrovni u legislativní rozprav neexistují. A paní Grisbeck, to byla poslední. A zmínila směrnice o prezumpci neviny. To je návrh směrnice, u které eh, jde práce dobře ku předu. Myslím, že to tak vidíme na obou stranách. Doufáme, věříme v to, že budeme schopni to dotáhnout do konce během lucemburského předsednictví. Vy jste chtěla zajít na trámec trestního práva, to by ale bylo strašně těžké, protože právní základ, který jsme si zvolili, je článek 90 smlouvy, eh, který říká, že se jasně jedná pouze o trestně právní záležitosti. Takže podle našeho výkladu prostě nemáme právní základ pro to, aby tyto diskuse zacházely dále. V každém případě rada je ale do úvodních ustanovení ochotná odkázat k výkladu um, trestně právního řízení podle rozhodnutí z Evropského soudu pro lidská práva, ale jaksi právní základ nám nic víc moc neumožňuje. Takže pane předsedo, tím bych skončil s odpověďmi na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much, Felix. Um... Děkuji, děkuji vám eh, všem. Děkuji také za komentáře k radě, která proběhla minulý týden. Já bych na závěr řekl, že zasedání mm, z minulého týdne, teď nebudu hodnotit politický obsah, ale eh, k tomu, co udělalo minulý týden předsednictví, myslím si, že celá věc je velice citlivá, pokud jde o otázku schody eh, ohledně přemístění uprchlíků. Bylo to skutečně nesmírně obtížné téma pro celou radu, pro všechny ministry, takže já bych eh, předsednictví chtěl poděkovat za to, že bylo velice dobře zorganizované, proaktivní, pokud jde o tuto politickou diskuzi a jak eh, za okamžik jistě řekne pan Albrecht a jak Felix velice dobře ví, tak eh, začínáme trialog o ochraně osobních údajů a to je další priorita předsednictví. Opět je předsednictví výborně připraveno, zorganizováno a um, přistupuje k věci velice dobře, takže já si myslím, že toto jsou dva příklady svědčící o tom, že jsme v dobrých rukou. Děkuji vám, pánové, za vaše dnešní reakce já eh, trochu omluvím kolegy, kteří položili svůj dotaz a následně eh, odešli, možná využili toho, že naše zasedání je přenášeno po internetu a mohli tedy sledovat vaše reakce ze své kanceláře. Děkuji vám tedy za vaše podrobná prohlášení ohledně předsednictví, lucemburského předsednictví a těšíme se na příští půlrok. rok. Uh, uh, Vážení kolegové, máme lehké spoštění, což je asi pochopitelné, takže přejdeme okamžitě k dalšímu bodu, což je což jsou aktuální informace od pana Albrechta, pokud jde o trialog o obecném nařízení o ochraně údajů Jany tady, takže nás může bezprostředně informovat. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My jsme zahájili trialog o nařízení o ochraně údajů 24. června. Bylo to poté, co Rada dosáhla obecného přístupu k tomuto nařízení, a to 15. června. My jsme samozřejmě tento fakt přivítali A s lucemburským eh, předsednictvím myslím, že jsme skutečně v dobrých rukou a naším cílem zůstává to, abychom balíček uzavřeli do konce letošního roku. Myslím, že je to možné. Začali jsme vyjednávat o nařízení. Již včera proběhl druhý trialog ten se týkal prvních věcných záležitostí, mezinárodních převodů a územní působnosti při uplatňování tohoto nařízení. Šlo tedy o kapitolu 5 a článek 3. Řešili jsme také příslušné definice a dospěli k závěru, že pokud jde o většinu částí této kapitoly, a článek 3, že se nám podařilo dosáhnout schody. Ta dohoda je tedy uspokojivá pro všechny strany, komisi, předsednictví i Evropský parlament, pro celý vyjednávací tým. Pokud jde o některé drobné záležitosti, tak tam je třeba ještě vyčkat na kompromis a jeho potvrzení ze strany Rady a členských států. My doufáme, že k němu dospěje Rada do příštího trialogu, který by měl proběhnout zhruba v polovině září, takže až po letní pauze. Nicméně věříme, že získáme dobrý základ pro schodu i ohledně těchto několika málo věcí. Teď ještě nastíním aktuální situace. Na prvním zasedání jsme si potvrdili, jak už vlastně řekl Felix Braz za předsednictví, že Rada uzavře obecný přístup také u směrnice, protože se eh, jedná o balíček směrnice a nařízení a věříme, že eh, oba dva dokumenty budou hotové do konce roku. Na tom prvním zasedání eh, jsme se shodli také na tom, že budeme postupovat po jednotlivých kapitolách, článcích, budeme hovořit o dole, delegaci na komisi, což je pro parlament eh, z politického hlediska velice důležitá záležitost, tedy delegované a prováděcí akty. Eh, odsouhlasili jsme si takzvanou cestovní mapu, která by nám měla umožnit dosáhnout ambiciozního cíle uzavřít jednání do konce roku. Na včerejším zasedání, jak už jsem naznačil, jsme se věnovali především mezinárodním převedům a územní působnosti. Dosáhli jsme schody, zůstává jenom několik málo nedořešených věcí, které budou, doufejme, odsouhlaseny. Pokud jde o územní působnost, tak eh, největším úspěchem je to, že jsme si tam eh, Eh, zadali eh, zásadu lokace trhu, to znamená, že již nedochází k žádnému nedorozumění. Kdokoliv, kdo působí na evropském trhu, musí uplatňovat nová pravidla ohledně ochrany údajů v souladu s tímto nařízením. A to bude platit nejenom pro správce, ale také zpracovatele údajů a to je velice důležité, protože chceme nastavit rovné podmínky hry. Je to tedy dobrý krok ku předu směrem k silnější harmonizaci, což je cílem tohoto nařízení. Myslím, že se nám tady podařilo prosadit tento postoj vůči radě a dosáhli jsme schody, což je velice důležitý krok. Další důležitá věc, která vyvstala ve vyjednávání, je to, že když se podíváte na hodnocení přiměřenosti u některých států, pokud jde o standardy evropské ochrany, tak postoj Evropského parlamentu musí být rovněž zohledněn při eh, revizi těchto eh, těchto údajů o přiměřenosti a zároveň jsme se shodli na tom, že třeba eh, provázat toto nařízení s nařízením o základních svobodách. Pokud jde o zapojení, pokud jde o flexibilitu pro parlament, tak ta, ta zůstává, takže Možná to bude nakonec součástí toho konečného, balí, konečného balíčku a my nebudeme nakonec žádat eh, tu flexibilitu u každého posouzení přiměřenosti, nicméně bude tam jasný odkaz na to, že jakékoliv rozhodnutí o přiměřenosti musí být po určité době přeskoumáno a že je potřeba vždy vzít v této souvislosti v potaz názor parlamentu. Takže to zaznělo jasně a já doufám, že tím vytvoříme atmosféru důvěry vůči eh, Evropské komisi, tak jako to bylo v případě té otázky eh, Safe Harbor. Pokud jde o další věci, tak ehm, proběhla diskuze o přístupu třetích zemí k údajům, které jsou uchovávány v Evropě. Je tam jasný odkaz na to, že převody údajů mohou probíhat pouze na základě evropské legislativy, pokud dochází tedy k převodu údajů mimo území EU, to je teď zcela jasné. Článek 40, takový zastřešující článek, byl, byl podpořen, přijat, což jsme si přáli a je velice pravděpodobné, že další nedořešená otázka bude nakonec vyřešena Každopádně jsme dostali eh, potvrzující informace k novému článku 43, to znamená, že rozhodnutí soudu nemůže mít eh, přednost přes evropskou legislativou v této oblasti, pokud jde o převody údajů. Tady narážím na eh, ty žádosti amerických úřadů od Microsoftu převádět, převádět údaje, takže tady by Eh, platila evropská legislativa. Další důležitá věc je, že existují standardní způsoby spolupráce s třetími zeměmi, pokud jde o převod údajů a informování tedy bude platit i nadále, tady žádná změna nenastala. A poslední věc, kde máme aktuální informace, je to, že Uzavření tohoto vyjednavacího kola neznamená, že bychom kdekoliv eh, překročili eh, nějaké naše eh, hranice, zejména to, co je ve směrnici z roku 95, takže se těšíme na další kolo vyjednávání, které by mělo začít v polovině září, pokračovat dále. Čeká nás pak ještě několik následných kol kdy budeme řešit stále důležitější a asi i kontroverznější kapitoly, týkající se především eh, práv jednotlivců, eh, práv eh, subjektů a budeme řešit také povinnosti zprávců a zpracovatelů. tím, že my jsme si své postoje už eh, v loňském roce v březnu odhlasovali v rámci prvního čtení. Takže tím máte asi představu o tom, eh, kam jsme se jako vyjednavací tým dostali. Někteří jeho členové Axel Foss jsou tady i dnes, tak nevím, jestli je tady ještě někdo další, už nikoho nevidím takže pochopitelně vy všichni nás můžete kdykoliv oslovit, pokud vás zajímá aktuální situace o tom, jak se vyjednávání a trialog vyvíjí. Jedná se o vysoce odborné vyjednávání, přesto se Přesto věřím, že bude dobře pokračovat. Vidíme, že rada k tomu přistupuje pozitivně, i komise je flexibilní a stojí o dosažení dohody do konce letošního roku. A ještě zdůrazním, že na podzim Budeme mít také ke směrnici obecný přístup rady, takže bychom pak mohli o tom vyjednávat paralelně, jak už vlastně řekli ministři za lucemburské předsednictví. Děkuji. Říká pan eh, předseda, vážení kolegové, chce se někdo vyjádřit k této věci? Nikdo. Nic nemáte? Dobře, tak v tom případě děkuji za podrobné informace eh, Janovi. Byla na tom vyjednávání také Anne Marie, která tady dnes eh, není. Tak v tom případě tedy děkuji a můžeme přejít k bodu číslo 6 na programu jednání. Eh, což jsou dálkově řízené letadlové systémy a bezpilotní vzdušné prostředky v oblasti civilního letectví. Spravodajkou je paní Soraya Post. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nejprve děkuji kolegům za pozměňovací návrhy, které dodali. Bylo jich zhruba 52 a většina z nich tedy šla stejným směrem jako naše uvažování ochrana, totiž, jak je důležitá ochrana základních práv a jak je důležité odvodit závěry z přeskumu dopadu, které provedla komise. Konzultace probíhaly velmi dobře, my jsme prodiskutovali pozměňovací návrhy, hlasovat se bude 3. září, je důležité, uvědomit si, že potřebujeme mít ucelený legislativní rámec pro používání dálkově řízených letadlových systémů a zároveň, tím chrání, a zároveň tímto právním rámcem chránit i naše základní práva. Komise nyní bude muset provést přeskum do, jakých do, dopadů, jaké to bude mít na trh s civilním letectvím a všichni tedy aktéři v, této, v tomto odvětví musí mít možnost se vyjádřit v diskuzi. To je tedy vše, co jsem zhruba chtěla říct, ale pokud máte ještě nějaký návrh, můžete se prosím vyjádřit. A ještě jednu věc jsem zapomněla. Stínový Spravodajové se sejdou ještě jednou 1. září před hlasováním 3. září. Ano, já jsem to zrovna chtěl dodat, takže děkuji, že jste to zmínila. Abych to vysvětlil kolegům. Je to tady eh, iniciativa výboru pro transport. My jsme přidruženi pouze podle pravidla 53, takže pokud nemáte žádné další připomínky, podcenili jsme zájem, který toto téma vzbudí. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte pogratulovat kolegyni k tomuto projektu a také poděkovat za to, že tedy byla připravená ke kompromisům s politickými frakcemi a že tedy všechno zpracovala i na půdě našeho výboru, tedy i když je to iniciativa výboru trans, je třeba celou věc posoudit i podle logiky našeho výboru. Proto také možná bylo k celému textu víc pozměňovacích návrhů, než je obvyklé. Ukazuje to také, jak zajímavé a důležité to téma je pro všechny naše kolegy, pro všechny politiky, pro všechny členské sláty Konzultace se zpravodajem proběhly dobře, byla velmi připravená ke kompromisům a já si myslím, že se dá říct, že opatření, že navrhovaná opatření je, tedy jsou vlastně výsledkem spolupráce všech zainteresovaných, eh, protože toto téma má přesah eh, do digitální agendy, do dálkového provozu v Evropě a teď se řečnice omlouvá. Já jsem si říkala, já jsem si prohodila poznámky k vystoupení, takže nejprve tedy chci poděkovat kolegyni a paní Soraya Post za průběh konzultací, bylo to velice užitečné. Jde konec konců o práva občanů a jejich ochranu. Nicméně nesmíme ani tedy eh, nějakým způsobem eh, bránit dalšímu rozvoji tohoto průmyslového odvětví. Náš přístup musí být vyvážený, protože technologie Eh, dálkově řízených letadlových systémů má samozřejmě dopad i na naši bezpečnost. A potenciální zneužití této technologie, eh, ať už ve veřejných prostorech nebo v nasazení proti soukromým jednotlivcům může být velmi nebezpečné, to si jistě umíte představit, a proto to chci říci, že budeme dál spolupracovat se Sorajou, i když tady už předem mohu říci, že jsme připraveni stanovisko odhlasovat kladně v září. Děkuji. Omlávám se, Sorajo, měl jsem tady ještě představit dalšího stínového zpravodaje. A nyní stínový zpravodaj za GUE, paní Albio. Děkuji. My bychom chtěli říci, že pozitivně oceňujeme práci paní Post, pokud jde o práci na kompromisech. My si myslíme, že zohledňují většinu našich pozměňovacích návrhů předložených za GUE. My jsme chtěli hlavně zajistit právo na ochranu soukromí a chápeme, že eh, drony mají eh, různé možnosti použití ve veřejném prostoru a proto je potřeba ochránit také eh, právo na ochranu soukromí. Takže je dobře, že vedeme otázku vyvedeme diskuzi o této e, otázce. Myslíme si, že je potřeba dát tady prostor pro vyjádření všech názorů, včetně těch, které podporují ochranu základních práv. Eh, toto je naše stanovisko ke zprávě výboru TRAN, takže my bychom se měli chopit své role a mluvit hlavně z hlediska naší kompetence, to znamená eh, zajistit neporušování soukromí při používání dronů. My známe o skandál Hackintin, eh, špionážní skandály za použití dronů, takže tyto možnosti a nebezpečí tady existují, je potřeba nastavit správné kontroly. Například ve Španělsku eh, došlo ke zneužívání těchto špionážních technik, takže je třeba jasně říci, zda, jakým způsobem nastavíme legitimní používání tohoto zařízení. Eh, drony se totiž používají například pro kontrolu hranic, nebo jsou to zařízení dvojího, pou, dvojího užití. Mají své nejenom civilní, ale také vojenské eh, užití, takže používání dronu pro tato eh, užití musí podléhat vždy jasným pravidlům. Pro nás je tedy toto velice důležité a na závěr chci říci, že chápeme, že možná nebylo možné vzít v potaz úplně všechny naše pozměňovací návrhy. Jeden z nich se týkal výroby dronů. Já si myslím, že není možné eh, umožnit rozvoj tohoto průmyslu zcela eh, bez eh, limitů a omezení. Je potřeba respektovat základní práva a právo na soukromí. Děkuji. Thank you very much. And Děkuji. A konečně stínový zpravodaj pan Alero. Paní Alero, promiňte. Děkuji. A také já chci poděkovat Soraya za velmi dobrou práci. Byla vůči nám velmi otevřená a snažila se ze všech sil zohlednit naše pozměňovací návrhy, proto také v podstatě můžeme podpořit eh, velkou většinou toto stanovisko. Já jsem eh, chtěla hovořit přesně o tom, co hovořila řečnice přede mnou. A nebezpečí dvojího užití. Bylo tu také řečeno, že tyto drony mohou být použity i k vojenským zásahům, ale eh, a protože tady tento aspekt potenciálního dvojího použití je velmi důležitý, navrhuje Soraje, abychom tento bod ještě eh, více zdohlednili, protože to je evidentní. Jestliže někdo používá eh, drony pro, za civilním účelem v určité zemi, tak ale zrovna tak úplně stejný dron může použít i za vojenským účelem a potom se nabízí tady otázka, zdali drony nekvalifikovat jako zboží dvojího užití a my k tomu eh, předložíme určitý pozměňovací návrh. Sora, aby se na něj mohla podívat a doufejme, že nějakým způsobem jej zapracuje do pozměňovacích návrhů. A ještě taková drobnost, která je podle našeho názoru nedostatečně dobře formulována v pozměňovacím návrhu 13, ale to možná dořešíme přímo. Okay, thank you very much. Děkuji. Sarajo, chceš tomu ještě něco dodat? Ne, chci jen říci, že tady všechno zohledníme a že se o tom ještě pobavíme na příštím zasedání v září. Dobře, hlasovat se bude 3. září. Kolegové, děkuji vám. A nyní proběhne schůze koordinátorů za zavřenými dveřmi.